Otvírám posiedzenie Komisji Rolnictwa. Dobré ráno, tímto zahajuji dnešní schůzi výboru pro zemědělství. Všechny vás zde srdečně vítám. Začneme přijetím pořadu jednání. Rád bych potvrdil, že naše schůze 4. prosince byla zrušena. A nyní se dostáváme k výměně názorů. poslanci a s italským po, eh, parlamentem, s italským setátem a sněmovnou, ale tito E, naši hosté bohužel se nemohou dostavit, takže tento bod rušíme. A bod číslo 13 a 14, to se týká konování zvířat, tyto body na základě rozhodnutí, které padlo na konferenci předsedů podle článku 55, půjde o společnou schůzi našeho výboru si výborem pro ekologické záležitosti. Tedy k této zprávě budeme mít takovouto společnou schůzi těchto dvou výborů. A nyní se dostáváme k bodu číslo dvě, což je schválení zápisu ze schůze 6. až 7. října 2013. Mám pocit, že v zásadě žádné výhrady k zápisu nejsou, dosud jsem žádné neobdržel, je to tedy opakový zápis z 6. až 7. říma. Pokud eh, nepřijdou nějaké další námitky, tak bude protokol platit za schválený. A nyní bych rád připomenul, že máme tlumočení do 15 jazyků, estonštinu, malčtinu, a další dva jazyky ne. A nyní se dostáváme k bodu čtyři, což jsou autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku. Navrhovatel stanoviska je pan Rebega. A nyní budeme hlasovat o tomto stanovisku. Toto stanovisko poté předložíme výboru INTA který je příslušný a které eh, bude o tématu hlasovat ještě tento týden. Pane Rebego, přejete si vystoupit? Přejete si něco poznamenat před hlasováním, prosím? Ne? Dobrá. Děkuji. Pane Ferone, prosím. Děkuji, pane předsedo. Se svým kolegou Filipem Moránem jsme předložili pozměňovací návrh, který bych rád krátce vysvětlil, aby všichni věděli, o co se jedná. Týká se to té podpory, která má být poskytnuta evropským zemědělcům v důsledku obchodního embarga eh, strany Ruska tyto nestačí a proto v našem pozměňovacím návrhu předkládáme požadavek v tom smyslu, aby Prostřednictví obchodních preferencí pro Moldavskou republiku byla snížena celá pro produkty z Moldavské republiky. aby tedy naše zemědělci měli odpovědající situaci. Přejdeme do Děkuji mnohokrát. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat. O obchodní preference pro Moldavskou republiku. Jedná se tedy o nařízení rady. A nyní hlasujeme o našem stanovisku. Prosím. No, promiňte. Dřív jste mě neviděl, plně souhlasím s tím, co říkal můj kolega Ferran. Pokud jde o hlasování, které nás čeká, Evropa má problémy, je zde ruské embargo, to je taková velká hloupost, za kterou platí zemědělci, protože nakonec jsou to lidé, kteří musí platit za tyto rizikové hry komise. A ještě bych chtěl přidat něco z hlediska hygienicko-sanitárního. Jsem starostou Eh, pane předsedo, pokud všichni budou vysvětlovat svá pozměňovací, své pozměňovací návrhy, někam se nedostaneme. Potřebujeme přejít k hlasování. Eh, Tara, Tara byla jako vždy je ten nejobtížnější eh, ten problém tvoříš ty, ty a tvoří přátelé Travelo, necháte mě, abych, eh, necháte mě dokončit to, co chci říci. Eh, dobře, eh, prosím, buďme v klidu, buďme, buďme v klidu, Dal jsem vám slovo, protože jsem myslel, že to je technická záležitost. Nebudeme otevírat další diskusy. Eh, pokud chcete něco eh, k formálním záležitostem, můžete, pokud ne, eh, přistoupíme k hlasování. Děkuji vám za objasnění. Myslím si, že pravidla všichni známe. A já, když někdo v sále žádá o slovo, tak se z toho, e, jsem tak laskavý, že mu to slovo přidělím, ale nechci otevírat další diskusy. Měli jsme úvodní prezentaci, není třeba všechno opakovat a nyní tedy dovolte, abychom přistoupili k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna když dovolíte, mám technickou otázku. Mohu? a pro, eh, žádám, aby se očistila sluchátka, protože sluchátka, která používáme z hygienického hlediska, jsou zcela nevyhovující, jsou strašně špinavá. A teď eh, prosím, aby ten člověk eh, stichnul, teda bylo buď sticha, prosím. Prosím, utěžte se. Uvidíme. Je, eh... Eh, počkejte, počkejte, nemá cenu, abychom, byli stres, eh, abychom se stresovali, zachovávám všechny, aby zachovali dekorum a eh, přejdeme k hlasování, pozměňovací návrh číslo jedna, hlasy pro, hlasy proti. Děkuji, zdrželi se, zamítnut. A dále se dostáváme k hlasování o pozměňovací návrhu číslo dvě. Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 3, hlasy pro, pro proti, z, zamítnut. Pozměňovací návrh 4, Návrh 5, hlasy pro. Děkuji. Hlasy proti. Děkuji. Zamítnut. Pozměňovací návrh 6. Hlasy pro. Hlasy proti. E, zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Hlasy pro. Proti zdrželi se, zamítnut, pozměňovací návrh 8, hlasy pro, proti, zamítnut. A nyní přejdeme ke konečnému hlasování o stanovisku, o návrhu stanování a budeme hlasovat elektronicky. Pokud někdo nemá kartu, žádám vás, abyste mi to sdělili ale doufám, že hlasovací karty máte připravené, takže zahajuji elektronické hlasování. Elektronické hlasování, prosím. Zdá se, že všichni hlasovali. Máme jeden hlas navíc. Z EPP a jeden hlas navíc od socialistů. Žádám, abyste to napravili, prosím. Děkuji vám. Třicet pět hlasů pro, pět hlasů proti, dva se zdrželi. Děkuji vám. A nyní bych vás požádal, abyste v budoucnosti zachovávali takové normy, které jsme eh, v loni, eh, v uplynulém období vždycky dodržovali, protože silná slova zde nepotřebujeme. Nebylo to nikdy naším zvykem. A nyní přejdeme k bodu číslo 5, veřejné slyšení o E, ekologické produkci a označování ekologických produktů. Je mi potěšením zahájit toto slyšení, které se týká ekologického e, ekologické eh, produkce a označování ekologických produktů. Je to součástí eh, celého balíčku, eh, jejich, jehož navrhovatelem je pan Hoisling. A já nyní vám dám k dispozici minutu času těm, kteří stojí, aby se posadili. Můžete se posadit i na volná křesla. A žádám spolupracovníky ze sekretariátu, aby pomohli našim hostům najít volné místo. V první řadě bych chtěl přivítat paní Kajnen, která je uh, navrhovatelkou za Envy a paní Mais, která je navrhovatelkou za výbor regionů. Také jste dostali seznam řečníků. Ty bych chtěl velmi upřímně přivítat a budu je představovat tak, jak budou vystupovat. Vítám tedy všechny a Také bych se rád zmínil o e, našich zpravodajích, v prvním řadě o panu Hojslingovi, e, dále je zde e, zpravodajka z, z výboru Envy a, a e, dále je zde e, zpravodajka z výboru regionu paní Maj. Takže pan Hojsling je první, kdo má slovo. Pane předsedo, děkuji. Děkuji také za zájem o toto slyšení. Vidíte, že zde nemáme ani dostatek míst. Eh, ten návrh předložila komise v březnu. Je to v podstatě naprostá revize nařízení o ekologickém zemědělství. Skutečně to vyvolalo diskuse. A my, myslím, ze strany parlamentu toto návrh musíme v několika bodech značně změnit a musíme ho nasměrovat praktičtějším způsobem. Jenom několik bodů z mé strany, které jsou již předmětem silné veřejné diskuze. Například to, že E, chtějí zavést pro biologické zemědělství nulovou prahovou hodnotu pro škodlivé látky. To je samozřejmě e, nemožné, protože ekologické zemědělství je provozováno v kontextu komerčního zemědělství, takže by to pro ekologické zemědělství znamenalo velký problém a proto se musíme ptát, zda je to smysluplné. Samozřejmě chceme udělat ekologické zemědělství ještě lepší, než je, ale aby tam byla nulová prahová hodnota. Pro mne zatím stojí velký otázník. Pak zde máme e, diskuzi o tom, že třeba některé věci v tomto nařízení lépe nadefinovat. Eh, asi dnes na to možná uslyšíme odpovědi od našich odborníků. Je tam například pojem region. Co to znamená? Co znamená, že krvivo se musí obstarávat regionálně. A v parlamentu, myslím si, budeme mít problém i s tím, že je tam celá řada aktů přenesené v pravomoci, které pravděpodobně budou eh, poněkud problematické. Ne, že bych byl proti eh, aktům přenesené pravomoci obecně, ale já si myslím, že potíž s nimi bude proto, protože dáváme komisi příliš mnoho manévrovacího prostoru, aby komise si bude moci sama eh, upravovat eh, mnoho věcí, což pro sektor přinese spíše nejistotu než právní jistotu, kterou si přejeme. Další kritický bod je kontrola, která má být outsourcována z oblasti Agri mne a další to naplňuje velkou obavou, protože kontrola je důležitá součást ekologického nařízení a je třeba jí tedy věnovat oddělenou pozornost v tomto nařízení. Kontrolu je jistě třeba zlepšit, na to se všichni shodneme, abychom to takto outsourcovali a přenesli někam jinam. To by bylo, myslím, naprosto špatné. A pak zde máme požadavky v oblasti podniků, které jak si začínají, zahajují, přecházejí z normálního zemědělství na ekologické. Tady si musíme položit otázku, zda je smysluplné, abychom kritéria pro ten přechod dále ještě stěžovali, zpřísňovali. Já si naopak myslím, že ten přechod bychom měli ulehčit. Souvisí to s tím, že ta cesta z komerčního zemědělství do ekologického je již tak velice složitá a neměli bychom ji ještě více komplikovat. A pak je, jak tedy schrnuji, je tady tedy potřeba diskutovat o návrhu nařízení. A my v parlamentu jsme nyní na tahu, rada diskutuje, ale já si myslím, že jsme skutečně my jsme na tahu a musíme upravit toto nařízení tak, abychom předložili nařízení, které bude odpovídat potřebám tohoto sektoru a také spotřebitelům. A já si myslím, že dnešní slyšení v mnoha bodech nám přinese jasno o tom, jakou cestou se máme vydat, tak, abychom mohli rychle, skutečně rychle, vyjasnit podmínky pro tento tak důležitý sektor zemědělství. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Skutečně toto téma vyvolalo mnoho pozornosti na veřejnosti a Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaše velice významné poznámky. A jako další bych rád dal slovo paní zpravodajce z výboru pro životní prostředí, paní Pěty Kajnem. Je zde mezi námi, ano, děkuji, srdečně vás vítám a máte slovo, paní Pěty Kajnen. Uh, děkuji vám mnohokrát a děkuji vám za toto za organizaci tohoto slyšení. Já velmi úzce spolupracuji s výborem Agri o tomto tématu. Víme, že eh, trhy ekologických výrobků v Evropě velmi rostou, to je velmi dobrá věc. A může nám to eh, přinést Eh, nebo může to výrob producentům a farmářům přinést další vítaný příjem, který velmi potřebují a v budoucnosti eh, eh, rovněž rozšířit vývoz výrobků, ekologických výrobků v Evropě. Je to tedy v zájmu spotřebitelů, kteří žádají dobré potraviny, kteří chtějí vědět, jaký je původ jejich potravin a kteří chtějí ekologické potraviny. A my víme, že kvalita ekologických potravin je dobrá. A jeden hlavních aspektů je tady, je, jak eh, se vypořádáme s inspekcemi, s kontrolami a s podvody. Víme, že je to největší problém Eh, producentů a farmářů v Evropě, kteří se velmi snaží a kteří se snaží vypořádat se stále více inspekcemi a kontrolami. Vědí, že to je dobrá věc, ale měli bychom eh, kontroly upevnit E, především pokud jde o dovoz ze třetích zemí. A to musíme zcela upřímně říct, protože e, všichni si, si pamatujeme na ten skandál s koňským masem a víme, že to byl obrovský problém a největší skandál v dlouhém čase. Já dobře e, vím, že můžeme udělat změny hned teď tady v tomto nařízení, ale myslím si, že společně bychom mohli doufat, že budou přijaty další kroky jako společná politika, eh, tak, abychom vycházeli z interních inspekcí ekologických produktů. Co to znamená? Znamená to, že tímto způsobem můžeme eh, ten požadavek přísnějších kontrol z regionu, které nejsou pokryty naším nařízení, eh, budou platit. A pokud jde o in, pokud je o to, co nepodléhá interní kontrole, bude auditováno třetí stranou. A e, tyto audity, tyto kontroly tedy budou registrovány. Takže e, to tedy by se týk, e, bylo podobné i tomu, co děláme v jiných oblastech. Týkalo by se to i, bylo by to stejné jako účetnictví. Když máte účetnictví, tak máte audit třetí nezávislé strany protože tam se eh, revidují nebo kontrolují eh, příjmy a výdaje, eh, kontroluje se účastnit víc. Čili bylo by to takový systém, který by byl podobný a bylo by to něco, co bychom měli vytvořit. A zazněl zcela jasný a silný politický signál něco takového opravdu vytvořit. A pak jsou zde další body, o kterých bych se ráda zmínila. Jsou to takové maličkosti nebo detaily, o kterých jsme hovořili zde v parlamentním práci. Jedním takovým tématem je to, že nebo zda farmář, který bude eh, mít ekologické zemědělství, kterým bude ekologickým farmářem, bude ekologickým farmářem ve všech případech, anebo zda bude ekologicky pěstovat jenom určité produkty. Pak zde máme otázku osiv a produkčního materiálu. Zde musíme zajistit diverzitu původu protože někdy jsou takové manévry, které eh, využívají osiv a množe, množících materiálů, eh, které nejist, nepocházejí z organické, eh, z, z biorostlin nebo z ekologického zemědělství. A pak zde máme ještě tu otázku skleníkových plynů a Eh, ta samozřejmě musí být zahrnuta i do ekologické zemědělské výroby. Pak zde jsou určité aspekty, které si myslím, že také můžeme eh, zlepšit. Jsou to jasnější definice, když se dostáváme eh, k zdraví a pohodě zvířat a dále chemické sloučeniny ve výrobcích, protože to je taky způsob, jak vzniká a jak funguje celý výrobní řetězec. A pak zde jsou další takové maličkosti, na které bychom se měli podívat v definicích a v dalších objasněních, ale nechci zacházet do detailů, jenom bych tomu předchozímu eh, řečníkovi eh, se zmínila, že aktiv přenesené pravomoci, to je bod, který také sledujeme samozřejmě. Děkuji vám tedy za pozornost, velmi se těším na vaše připomínky na tomto slyšení a těším se i na dobrou spolupráci v budoucnosti. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie zabranie. Děkuji vám. A nyní bych poprosil paní Mají. Ona je v eh, navrhovatelkou stanoviska z výboru regionů, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo vážení poslanci, děkuji vám za možnost zde vystoupit k tomuto velmi důležitému tématu. Jsem poslankyní v provincii Overijssel a jsem také členkou výboru regionu, jak víte. A e, zítra máme hlasování a e, e, uvidíme, které body pro nás ve výboru regionu budou zásadní. Tato záležitost je skutečně velice důležitá a dopady revize budou i hned eh, se projeví v, regionech a v obcích. Eh, my stílíme cíle komise, ale máme kritické poznámky k tomu, jak se těch cíl, cílů dosáhne. Například paralelní zemědělství komise říká, že chtějí skoncovat s tímto paralelním způsobem zemědělství, ale jsou regiony, kde například 40% zemědělských podniků má takovouto smíšenou produkci. A zde není možné pak eh, podporovat biologické zemědělství. Dále komice chce, eh, aby se použilo 100% biologický výchozí materiál. A my říkáme, to je příliš rychlé, nemůže se to lámat přes koleno. Potřebujeme realistickou hůtu než se dostane, dospějeme k těm 100%. A dále výbor regionu neschvaluje se parádní přísná pravidla pro ekologické zemědělství a ten jiný systém kvality. Tedy Eh, pokud tady budeme mít různé varianty bezpečí, tak to pouze bude mást spotřebitele a to nemůžeme schvalovat. A dále komise navrhuje, abych se zavedly povinné výsledky, či po, závazné výsledky na základě rezidují. V praxi podle nás to proveditelné není. A ekozemědělec také nežije ve váku. Náš výbor říká, že není možné, aby zemědělec jednak nesl odpovědnost v oblasti finanční a sociální. A dále malí země, malé zemědělské podniky. Komise říká, že chce snížit administrativní zátěž těchto podniků, to je správné, ale jejich definice malého zemědělského podniku, to je definice pěti hektarů. Ale například zemědělec ve Španělsku či v Nizozemsku z pěti hektary, to není ten týž zemědělec. Tam jsou rozdíly. Když má někdo pět hektarů ve Francii, tak je to malý podnik. Ale v jiném země, zemi se již může jednat o velký podnik, takže je třeba zohradit i regionální rozdíly v této definici. Možná by bylo vhodnější zvolit kritériu obratu, bylo by jasnější. A další věc, ostatní zpravodové o tom již hovořili, zejména paj Heusling. Eh, jedná se obchod s třetími zeměmi. Pro nás je důležité, aby veškeré obchodní dohody zůstaly transparentní. Eh, a což vede k tomu, že tady můžou mít rozdíly v tom, jak se budou hodnotit stejné produkty. Pro nás je důležité, aby spotřebitel vždy se mohl spolehnout na to, že produkt nezávisle na to, odkud pochází, bude hodnocen stejným způsobem. A další důležitý bod – kontroly, že si přejí zachovat současný systém, tedy roční kontroly bez analýzy rizik a pak by si přáli některé kontroly jaksi mimo my nemůžeme jako výbor regionu přednést vše. Já jsem o těch hlavních kritických bodech hovořila, těch bylo sedm. Doufám, že i nadále zůstanete s námi v kontaktu, abychom mohli probrat i ty ostatní body, kterým jsme se věnovali minulý rok. Já vám přeji mnoho moudrosti eh, ve vaší volbě rozhodnutí. Musíme si uvědomit, že by mohlo také dojít ke snížení počtu produktů na trhu, kde se zvyšuje poptávka. Prosím, dejte tedy tomuto trhu šanci a e, dejte mu možnost, aby i regionálně mohl nadále sehrávat úlohu. Děkuji vám mnoho za pozornost. Děkuji. Děkuji vám za váš příspěvek o stanovisku výboru regionů. toto stanovisko jistě ovlivní otázku produktů a já bych nyní přímo eh, zahájil slyšení s našimi odborníky. Nejdříve si vyslechneme dva odborníky, pak budeme mít krátké kolo otázek a odpovědí. Jako první dostane slovo předseda Svazu pro ekologické zemědělství z Německa, je to pan doktor Felix Prinz z Levensteinu. Prosím, pane doktore, máte slovo. A prosím, dodržte řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji mnohokrát za možnost zde vystoupit, abych vám mohl vysvětlit postoj německého ekologického zemědělství a tím v podstatě také postoj evropského ekologického zemědělství. Položili jste mi sedm otázek a já je zodpovím. Ta první se týká uh, jakéhosi všeobecného hodnocení. Je třeba si uvědomit, že nařízení eh, poskytuje otázku v tom smyslu, že ekologické zemědělství zda má být alternativou běžného zemědělství, či zda má zůstat malým segmentem, kde vlastně zůstávají eh, bohatší spotřebitele a angažovaní zemědělci jaksi mezi sebou. My jsme toho názoru, že v důsledku dramatických dopadů konvenčního zemědělství na přírodní zdroje a zejména na biodiverzitu a na funkčnost ekosystémů, až, eh, což zasahuje i do moří a eh, ovlivňuje klimatické změny. V důsledku tohoto potřebujeme ekologické zemědělství jakožto cestu pro veškeré zemědělství, i když je nutný další výzkum a vývoj. Eh, rostoucí počet studií ukazuje, že tato cesta je skutečně schůdná. A momentálně máme mnohem silnější nárůst poptávky než výroby, což ukazuje, že nedostatečně využíváme potenciál pro tuto změnu. Proto toto nařízení musí posloužit rozšíření ekologického zemědělství a ne jeho uzavření do malé skulinky kde by již nebylo schopno změnit celkové zemědělství. A druhá otázka se týká těch smíšených vodníků. Ano, abychom zachovali zachovali důvěryhodnost ekologického zemědělství a mohli ho kontrolovat, by bylo v zájmu nás všech, abychom již nepovolovali smíšenou produkci. Ovšem, tady je důležité, aby došlo i nadále bylo možné postupně přecházet k ekologickému zemědělství a také musíme zohlednit otázku například výzkumných ústavů. Ale chápeme obavy v mnoha evropských zemích v tom smyslu, že ten zákaz smíženého zemědělství se bude týkat velkého počtu ekologických podniků, které budou muset nějak jednat. Další otázka je otázka rezidují. Ekologický produkt vzniká tak, že producent dodržuje veškeré podmínky a kritéria, která jsou která platí pro tuto produkci. Tato orientace na proces byla vždy základem ekologického zemědělství a je třeba ji zachovat. Návrh komise, aby zemědělci byli odpovědní za věci, které nemohou ovlivnit, je nespravedlivý a zabraňuje tomu, aby se noví zemědělství rozhodli pro přechod na ekologické zemědělství. Dokážu prakticky zdůvodnit, proč jsme proti tomu, aby bioprodukt byl definován prahovou hodnotou a já vám to tady vysvětlím na příkladu mého vlastního podniku. My eh, pěstujeme bylinky, některé z nich mají eterické oleje, což jsou tedy eh, látky, které do sebe mohou natáhnout eh, látky, které se rozpouštějí v tuku. A tyto rostliny přibírají vlastně vše ze vzduchu, veškeré množné látky, které přicházejí z dalekého okolí prostřednictvím vzduchu. A my velmi málo, velmi, ne vždy jsme schopni dodržet tu navrženou hodnotu 0,01, ale i když ji dodržíme a uh, studie ukazují, že máme většinou mnohem nižší hodnoty zátěže, tak si představte toto. Když máme někoho, kdo ode mne odebírá, má tu peprnou a dělá z ní čaj, tak podle tohoto nařízení tento člověk musí počítat s tím, že jeho produkt v regálu eh, v supermarketu si někdo vezme, zanalizuje a když tam bude mít větší hodnotu než 0,01 mg, tak musí stáhnout z prodeje celou šarži a bude mít obrovský problém. Od toho okamžiku on již nebude moci odebírat e, produkty ode mne, protože to riziko toho, že tam nějaká zátěž je, je příliš velké. Máme tady riziko toho e, lab, mm, laboratorní analýzy a také to, toho, že ta zátěž se bude jaksi e, narůstat během zpracování, takže on už nemůže vycházet z té nuly. Což by byl pro mne okamžik, že my musíme ukončit naši produkci a přenést si nějaký ostrov, který vůbec není ovlivňován tím, co se děje okolo něj. A pak je tady ta představa lidí, kteří si myslí, že je možné použít tu diskusi o reziduích jako páku proto, aby jsme konečně donutili ty, kteří vypouští škodlivé látky do životního prostředí, aby eh, začali nějakým způsobem být i odpovědní. Tedy, pokud bychom eh, měli kontaminované produkty, nemůžeme je prodávat, ale mohli bychom pohnat souseda k soudu. Ovšem, co to bude znamenat pro spotřebitele, když mu řekneme, milí spotřebiteli, já tento rok dostanu své peníze, ale ty svůj produkt nedostaneš možná až příští rok. A další otázka. Jak chcete pak přesvědčit zemědělce, aby přešli na ekologické zemědělství, když v podstatě i hned eh, eh, s tímto přechodem by si museli udělat předplatné u právníka a neustále by byli nuceni pohánět své sousedy, se kterými normálně chodí na pivo před soud. Takže toto není problém, který je možné takto řešit. Je třeba tento problém řešit u problémů které, eh, u zemědělců, kteří sami aktivně škodlivé látky používají a není možné tu odpovědnost přenášet na ekologické zemědělce. Jistě je třeba kontrolovat rezidua, to musí zůstat nástrojem kontroly, ale to máme obsaženo již nyní v dnešním kontrolním systému. Pomocí eh, namátkových eh, kontrol se toto kontroluje, jak to vypadá s reziduji a pak se to dále Eh, jak si zpracovává výsledky těch kontrol. Jsou tam následné kroky. A dobře, víme, že ekologické zemědělství má mnohem více kontrol než běžné zemědělství a je také jasné, že tyto kontroly se budou i dále vyvíjet. Je také dobré, že tady pamatujeme na to riziko u těch kontrol ale tam, kde například riziko není, například v maloobchodě, kde se prodávají výrobky, které se nespracovávají, tam máme také kontrolu, ale pouze namátkovou. A co se týče biokontroly, pokud ji chceme rozvíjet dál, a pan Hoisling to již říkal, tak nemá smysl, abychom tuto oblast kontroly přenesli někam jinam, například do všeobecné kontroly potravin, kde jsou lidé, kteří nerozumí ekologického zemědělství. Je třeba, abychom ponechali kontroly tam, kde je k dispozici také expertní, kde jsou k dispozici také expertní znalosti. Dále, eh, produkty z třetích zemí a jejich kontroly. Ano, musíme zajistit, aby tyto produkty odpovídaly ekologické produkci, ale je také důležité zohlednit, že podmínky například v rozvojových zemích jsou často zcela jiné než u nás a zejména musí komise dát k dispozici prostředky, kterých je potřeba proto, abychom mohli provádět kontroly a dozorovat kontroly, které jsou prováděny ve třetích zemích. Jinak nemá smysl zavádět žádný nový systém, pokud bychom nebyli ochotni na toto vydávat peníze. A dále osiva a krmiva. Naše zkušenosti z Německa s eh, Mezinárodní bankou OSIF jsou velice pozitivní, je to velice dobrý nástroj pro zajištění transparentnosti trhu a proto, abychom tady měli i podnět, impuls pro to produkovat ekologické osivo. Mohli bychom zdokumentovat velké úspěchy. A já to vidím i ve svém podniku, kde tady máme velice speciální e, rostliny, které pěstujeme, ale musím sám říct si zase, že v posledních letech se kontinuálně zlepšuje nabídka ekologického osiva. Co se týče krmiva, ano, máme oblasti, kde eh, například bílkovinové krmivo musíme odebírat z běžného konvenčního zemědělství, ale je jich velmi málo. Samozřejmě tím, že je tam mm, ta malá nabídka, tak jsou ceny vysoké, proto je pro biozemědělce zajímavé, aby si bílkovinové eh, krmivo vyráběli sami. Zase z mého příkladu pěstují soju. A dále. Eh, místo toho, abychom tam měli těch 5% pro tyto malé oblasti, byl bych proto, abychom bečlivě eh, zajistili a objasnili to, že budeme mít dostatek ekologického bílkovinového krmiva a tím poskytli výživovou potřebu a zajistili poskytnutí, zajistili výživovou potřebu zvířat. A proto potřebujeme, myslím, další programy a výzkum. A co se týče aktů v přenesené pravomosti, pravomoci. Zásadní je, abychom si dobře nastavili zásadní pilíře ekologické produkce, aby toto bylo i v základním právním aktu. Ekologičtí zemědělství musí přesně vědět, jaké krvimo mohou dávat svým zvířatům a jak mají a mohou svá zvířata chovat. To tež platí pro výrobce krmiv. Ty musí přesně vědět, co mohou do krmiva dát. Tedy máme tady kontroly a tady musí být dobrá souhra mezi biozemědělci, kontrolními orgány a komisí. To jsou zásadní prvky, které rozhodují o kvalitě a bezpečnosti bioproduktů. A není možné, aby tyto věci se vyjasňovaly s nějakým pověřením teprve. Ano, jsou tady věci, které musí komise rychle přizpůsobovat, například když věda přijde s novými výsledky. Tady si myslím, akt přenesené pravomoci je vhodný, ale u každého takovéhoto aktu je třeba jasně se podívat na to, zda je dobře nastaven, zda je oblast způsobnosti je dobře nastavená a veškerá kritérie. Já si myslím, že komise ve svém návrhu chce příliš mnoho aktů přenesené pravomosti a příliš mnoho věcí je nejasných. Proto musíme nutně prověřit veškeré akty přenesené pravomoci a omezit je pouze na ty, které jsou skutečně smysluplné a nutné. Dámy a pánové, diskuzice o novém nařízení ukazuje a ukazuje to čím dál tím více postupem času, že to nutné vylepšení a další rozvinutí nařízení je nutné, ano. Ten právní rámec pro ekologické zemědělství, který máme dnes, by mohl být velmi úspěšný, pokud bychom skutečně se opřeli o to, co již máme. Pak bychom měli mnohem méně právní nejistoty, která právě dnes zadrž, jak si zemědělci odrazuje o to, aby přešli k ekologickému zemědělství. A také bychom měli mnohem větší jistotu implementace v různých zemích, kdybychom se tedy opřeli o to staré nařízení, než když tato takto vše nově propracujeme. My jsme přišli s mnoha návrhy, jak k tomu přistoupit a prosíme parlament, aby zohlednil naši konstruktivní spolupráci. Naším cílem musí být to, aby ekologické zemědělství, zpracovávání potravin a obchod měli takový model, který bude vhodný do praxe a který zajistí trvalou udržitelnost tohoto sektoru. Děkuji. Bardzo děkuji, jim poprosíme. Já vám velice děkuji. A nyní bych chtěl dát slovo druhému expertovi. A chtěl bych vám připomenout, že k prvé části máme již čas vymezený na otázky a odpovědi. Čas tedy musíme dodržet, ale ve druhé části dostanou slovo zejména ti, kteří se nedostanou ke slovu v prvé části. Tolik tedy k rozdělení času. Budeme se snažit, aby se všichni dostali ke slovu. A nyní bude mít slovo druhý expert, pan uh, doktor Eugene Sanders, který pracuje ve spolkovém výzkumném ústavu pro venkov, zemědělství, lesnictví a rybolov. V Německu, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl velice srdečně poděkovat za možnost zde dnes vystoupit a sdělit vám několik poznámek z pohledu eh, vědeckého a politického poradce. Možná víte, že spolu eh, s kolegy jsem zkoumal a hodnotil stávající ekologické nařízení. Eh, bylo to hodnocení ex post, které se zabývalo otázkou, do jaké míry stávající stávajících předpisy jsou efektivní, aby bylo možné dosáhnout eh, cílu tohoto nařízení. Revize přeskum se dívá směrem do budoucna a cílem je vytvořit takové rámcové podmínky, eh, které umožní, aby v 10-15 eh, letech mělo ekologické zemědělství perspektivy růstu a je důležité vždy mít na paměti tuto dlouhodobou perspektivu. Souběžně ale nutné zohlednit skutečnost, že toto ekologické nařízení je pouze jediným nástrojem podpory ekologického zemědělství v Evropě. Dále je důležitá otázka podpory, výzkumu, prostředků komunikace a tak dále a tak dále. Pokud chceme vycházet z cíle, podle mého názoru, pokud chceme eh, podporovat ekologické zemědělství v Evropě, pak se domnívám, že je důležité věnovat pozornost i těm dalším opatřením. A na základě našich rozborů můžeme říci, že eh, koherentní eh, politika subvencí, podpory je velice důležitá, eh, proto, která opravdu odmění výsledky ekologického zemědělství. Takováto koherenční politika má velký význam pro další rozvoj tohoto odvětví, mnohem větší než eh, revize ekologického nařízení. A dále je třeba přihlédnout k tomu, máme-li tedy rozšířit ekologické zemědělství v Evropě, je třeba, abychom všichni vynaložili své síly všechny zúčastněné strany, které působí na evropské úrovni, na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni jednotlivých regionů. Eh, je eh, pochopitelné, že evropské instituce se věnují zejména otázce evropské legislativy a členské státy se zase zabývají svou úrovní, ale eh, chtěl bych položit otázku, za to vždy vede k cíli. Máme-li tedy podpořit ekologické zemědělství paktu, upřímně řečeno postrádám strategický rámec tohoto vývoje. A takovýto strategický E, rámec by podle mého umožnil, abychom jednak podporovali různé e, iniciativy a prvky e, politiky a mohli je propojovat například iniciování závazného rámce a potom zjistit, pokud zjistíme, že potřebujeme ještě další výzkumné prostředky další informace, bylo by eh, možné je začlenit do příslušného eh, rámce, rámce výzkumu. A také by to umožnilo vést společnou diskuzi se zúčastněnými stranami, které jsou odpovědné za rozvoj ekologického zemědělství, diskuzi na téma co jsou vlastně společné zásady e, podpory ekologického zemědělství v Evropě a nebo jaké cíle, jaké hodnoty má sledovat ekologické zemědělství v Evropě v jednotlivých členských státech a v jednotlivých regionech a e, také si takto uvědomíme, co myslíme tím rozšířením, co myslíme tím vývojem a co myslíme tím růstem. Poté, co v březnu komise zveřejnila návrh podpory, e, setkal se s velkou kritikou z pohledu Německa se kritizovaly zejména tři e, aspekty počet eh, aktů přenesené pravomoci, protože se na to díváme jako na černou skřínku a nevíme, co od ní můžeme očekávat. Dále eh, všechny ty výjimky, které jejich platnost má skončit a potom biospecifické limity. A já bych eh, se na to více zaměřil. Ekologické zemědělství sleduje zásadní tu, že se e, má e, snížit používání externích vstupů a pokud se mají e, využívat, pak by měly pocházet z vlastní ekologické produkce. To je tedy hlavní zásada ekologického zemědělství a v této otázce je důležité, říci si, budeme respektovat tuto zásadu nadále, anebo si řekneme, měla by se dodržovat za každou cenu, i když nás to třeba bude bolet. Pokud o to chceme usilovat, pak musíme skonstatovat, že stávající eh, základní eh, právní podmínky jsou příliš slabé Eh, úpravy, které se týkají výjimek, se totiž v některých regionech staly eh, pravidlem. Eh, jako příklad mohu uvést osivo. Například ve Velké Británii v letech 2007 až 2011 se o 120% zvýšilo využívání této výjimky, zatímco o 11% se snížila plocha pěstování obilí. V Nizozemsku se plocha zvýšila jenom o 9%, ale e, nárůst výjimek byl značný, takže e, je e, konvenční osivo výhodnější oproti ekologickému a ti, kteří ekologické jaké e, osivo nabízejí, e, se pohybují e, v chabých podmínkách, nemají žádnou pobítku pustit se do této produkce, ale na druhé straně je třeba vidět velké rozdíly v Evropě, například jaká je disponibilita osiva a proto je na snadě, že s jednotným datem eh, můžeme eh, dosáhnout této rozmanitosti v Evropě jenom omezeně. Eh, namísto toho vyvíjíme regionální strategické plány, které budou opravdu závazné, na rozdíl od minulosti, kdy zúčastněné strany v regionech budou přemýšlet o tom, jak mohou dosáhnout těchto cílů. Ale jedna věc je jasná. Chceme-li dosáhnout těchto cílů, je zapotřebí eh, většího tlaku, tlaku, kterému se aktéři přizpůsobí. Na druhé straně je třeba také zohlednit to, že tento tlak eh, nemůže eh, nést sebou příliš velké nevýhody. To bychom dosáhli pravého opaku. Eh, je to otázka doladění, jaký tlak je nutný, aby se zemědělci přizpůsobovali a aby to celému sektoru neuškodilo. Co se týče výjimek, je třeba přihlédnout k tomu, že jednotlivé eh, provozní prostředky jsou opravdu různé a potom ty dopady, když eh, řekneme, že tyto provozní prostředky by měly pocházet stoprocentně z ekologických zdrojů. U osiva je situace taková, že právě regionální a místní odrůdy už eh, vůbec nejsou k dispozici, a nebo u bílkovinných krmiv je situace taková, že když příliš rychle Eh, budeme chtít dosáhnout 100%, tak eh, trh nebude schopen reagovat tak rychle a to by mohlo vést eh, k tomu, že dovozy například z azijských zemí stoupnou, protože to vlastní trh nemůže uspokojit. A u těchto diskuzí je třeba také přihlédnout k tomu, že to bude znamenat eh, vyšší náklady, pokud eh, ty stroje mají být stoprocentně z ekologického zemědělství. Jak to zaplatí? Analýzy naznačují, že spotřebitel eh, má sice pochopení pro ekologické zemědělství, ale nechápe detailní předpisy a e, nemá tyto informace a do jaké míry je tedy ochoten zaplatit vyšší cenu. Já bych e, chtěl položit otázku takto. Pokud e, chceme odstranit tyto výjimky, bude to mít pozitivní efekty, ale současně i negativní. Pokud je budeme chtět odstranit, musíme za to zaplatit určitou cenu a podle mého názoru E, tato e, cena není ještě naprosto jasná, protože nemáme k dispozici velmi mnoho potřebných informací. Nevíme, jaké budou e, další náklady, když budeme požadovat 100% ekologické osivo v jednotlivých zemích, anebo jaká propast nastane v oblasti bílkovin. Myslím, že bychom potřebovali ještě podrobnější údaje, abychom to mohli vyčíst posílit, abychom mohli uvést náklady a potom provést analýzu nákladů a přínosů a rozhodnout se o dalším postupu. Dalším aspektem jsou ty nepovolené látky v ekologických produktech. Mnohé pěstitelské svazy říkají, že dochází ke změně od kontroly pro, eh, procesu ke kontrole produktů. A když to pořádně pročteme, tak si řekneme, že se vlastně hlásíme eh, k orientaci eh, na proces u ekologického zemědělství. A já to chápu tak, že jde v prvé řadě o to, abychom eh, harmonizovali stávající předpisy kontrol a dále eh, sledovali cíl posílení důvěry spotřebitelů. Co se týče předpisů o kontrolách, je těžko pochopitelné, proč máme v Evropě tak velkou rozmanitost. Naše analýzy ukázaly, že jenom 40 13 členských států mají právní základ eh, platený pro kontrolu rezidují. A eh, pan eh, Levenstein to již také řekl. Kontroly, které se provádějí, se v prvé řadě provádějí, abychom zjistili, zda došlo k nějakému porušení pravidel ale eh, kvázi ne k zjištění, že nedošlo ke kontaminaci a v tom je velký rozdíl. Dále, co se týče důvěry spotřebitelů, eh, chtěl bych eh, tady stanovit velký otazník, zda se nám zdá, že z dlouhodobého hlediska ohrozíme důvěru spotřebitelů, protože eh, pokud eh, představují rezidua v produktech problém, potom se to netýká pouze ekologických eh, produktů, ale všech produktů. A pokud jsou tedy ty, tato rezidua v ekologických produktech problémem, potom se ptáme, proč v posledních letech tolik rostla poptávka po ekologických produktech v období 2000 2006-2011 o 56%, i když ve stejném období jsme zaznamenali celou řadu skandálů a podvodů. A e, snad e, e, bych se tedy tedy mohl k tomu ještě vrátit, pokud budete mít zájem, tedy k dalším aspektům. Děkuji vám. Já vám velice děkuji, děkuji vám za vaši prezentaci. Rád bych poukázal eh, eh, na to, že eh, tu jsou přítomní také pan Rukovský za organizaci Kopa Kopega a dále za Federaci ekologického hnutí. Budete mít krátkou dobu na vystoupení. Nejprve pan Ruso za organizaci Kopa Kopega. Président, euh, mesdames, messieurs euh, les eurodéputés, merci de nous donner la possibilité de nous exprimer. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, děkuji vám za pozvání na toto fórum. Jsem zástupcem ekologických eh, producentů a ekologických výrobců v Evropě a chtěl bych vám říct následující věci. Jsme svědky velikého navýšení spotřeby ekologických produktů. Teď ovšem E, dochází k určité stagnaci v ekologickém zemědělství a zvyšují se dovozy. A otázka, která se zde objevuje a na kterou můžeme dát technické odpovědi, je, zda můžeme být lídrem ekologického zemědělství v Evropě a jaký e, bude e, náš image ve světě, zda můžeme zajistit a být určitým etalonem pro kvalitu ve světě. Myslím si, že ekologické zemědělství se nerovná rozvoji jednotlivých regionů. Je třeba vždycky zachovávat právní předpisy. A my máme a, a, tuto ambici a dokázali jsme, že můžeme eh, dosáhnout výsledků, pokud jde o zaměstnanost, pokud jde o přidanou hodnotu a že můžeme eh, zapojit všechny zemědělské, zemědělce, kteří se zabývají ekologickou výrobou. Reprezentujeme jich 200 tisíc ve světě. Zahrnujeme všechny regiony v Evropě a jsme schopni musíme a musíme zachovávat ekologický rozvoj. Eh, eh, eh, dále zamezit tomu, aby v těch oblastech, kde dochází k nejintenzivnější výrobě, aby se nevytvářel eh, rozpor mezi těmito dvěma typy zemědělství. Potřebujeme všechny zemědělce, zvlášť pokud jde o produkci eh, osiv a eh, krmiv. Máme totiž jeden sektor, ve kterém dochází k intenzifikaci a někdy je velmi obtížné tam přejít k zemědělství ekologickému. Pokud jde o organizaci COPA a Domníváme si, že je možné udělat určité technické úpravy, to jsou spíš ale výjimky, ale je třeba se zabývat eh, technickými opatřeními, která umožní rozvoj a která budou pravidlem. Eh, myslíme si, že takovou cestou by bylo eh, smíšené zemědělství, smíšená produkce, pokud jde tedy o e, živočišnou výrobu a o osiva, je možné zkoumat biologickou a genetickou základnu, kterou máme, protože už tady bylo zmíněno, že se e, postupně vyvíjí a e, budeme potřebovat stále nové zdroje. A rovněž bych rád zdůraznil kontroly protože jsme pro to, co navrhuje Evropská komise a omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji vám. Pan Plaker. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji mnohokrát za možnost, že zde mohu hovořit jakožto zástupce biologického zemědělství tohoto evropského sektoru. Budu struční. Skupina IFOMIO, což je zastoupení biologického sektoru v Evropě, již od samého počátku tohoto procesu požadovalo, aby se nadále rozvinulo stávající nařízení. Předložili jsme k tomu konkrétní návrhy, jasně jsme se vědovali různým kapitolům a tématům, které je třeba nutně přepracovat. Například se to týká úprav pro skleníky a drůbež. Dva roky jsme intenzivně radili Evropské komisi a radili jsme jí, aby přešla přesně tímto postupem, aby krok za krokem dále společně s sektorem, producenty, obchodníky a zákazníky rozvíjela toto nařízení. A samozřejmě i se spotřebiteli, kteří si přejí více ekologických produktů. Bohužel Komise se rozhodla jinak, chce vyvolat revoluci ekologického zemědělství navzory všem zúčastněným stranám a předložila návrh komise, který povede k méně biozemědělství, ne více. My tento návrh kategoricky odmítáme, kategoricky odmítáme přepracování takovou tu revizi tohoto nařízení v té podobě, jak vypadá a vyžadujeme, žádáme od komise, aby předložila nový návrh takový návrh, který by dal šanci poslancům Evropského parlamentu a členům rady zlepšit ten text. Vyslechli jsme již mnohé nyní a v předchozích setkáních bylo jasně vysvětleno, proč ten návrh tak, jak je, nemůže fungovat a nemůže dosáhnout našich cílů. Nyní je to na parlamentu v první řadě a pak také na radě, aby rozhodli, zda je vůbec možné pracovat s tím předloženým návrhem, Zde ho pozměníme pomocí sedmi, osmi nebo deseti tisíc pozměňovacích návrhů. My z naší strany máme velké pochyby o tom, že je to možné a doufáme, že dojde k dobré spolupráci všech tří evropských institucí a apelujeme na vaši odpovědnost vůči sektoru ekologického zemědělství v Evropě. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní se dostáváme ke kolu dotazů a připomínám, mají to být dotazy. Máme slyšení a proto chceme našim odborníkům klát otázky. Chceme jim poskytnout příležitost, aby s námi mohli sdílet své znalosti a vědomosti. Mám tedy již 18 zájemců o slovo a hlásí se další, takže vás poprosím pouze o minutu a půl a prosím, zůstaňte klidní, zachovejte klid, dodržejte minutu a půl. V takovém případě se bude moci vyjádřit mnoho poslanců. Děkuji a jako první má slovo pan Linz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám dvě otázky. Jednu, eh, každou tedy jednu na jednoho z obou eh, odborníků. Ta první, tu chci položit Felixovi Princovi z Levenstein. Hovořil jste o smíšených podnicích. I zde ovšem existují různé postupy v Evropě, vy jste to popsal. V Německu je běžné, že se zemědělec rozhodne, že eh, přejde kompletně se svou produkcí do ekologické zemědělství, v jiných zemích je tomu jinak. Ale v Německu eh, máme například eh, určité louky, na kterých se pěstuje ovoce a to jsou také podniky, které mají část ekologickou a část běžnou. E, jasně jste padlo, že rok 2021 nemůže být rokem, kdyby k tomu mělo dojít. Mohl byste sformulovat, jak to vidíte vy, jaký postoj máte, dokdy podle vás by měla být ukončena činnost smíšených podniků v celé Evropě? Nebo máte vůbec pocit, že je smysluplné, abychom ji ukončovali ve všech evropských členských zemích? A další otázka je na pana doktora Sanderse. Na závěr své otázky jste hovořil o důvěře spotřebitele. Také já mám pocit, že pokud jdu do obchodu s potravinami, tak mnoho biopotravin tam je, ale je to, je to tedy velká nabídka a mám pocit, že spotřebitelé ji vítají že kupují tyto bioprodukty. Takže si myslím, že důvěra spotřebitele existuje. Máte nějaké jasné studie, které by to potvrdily, nebo studie, které by naopak potvrzovaly opak? Protože eh, komise ve svém návrhu opak sugeruje. A ještě krátká otázka panu princovi z Lensteinu. Uh, ve vaší přednášce nebylo zcela jasné eh, toto. Navrhujete nám, abychom intenzivně pracovali na stávajícím návrhu, anebo nám radíte, abychom tento návrh vrátili zpět komisi? Děkuji. Děkuji, pan Sandriu. Oui, merci, euh, président. Um... Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych velmi stručně zareagovat na to, co zde zaznělo. Já patřím k těm, kteří konstatují, že je třeba zajistit, aby se nenaručila dynamická produkce a e, nevím, jestli toto nařízení e, slouží tomuto cíli. Musíme k tomu přistupovat komplexněji. E, myslím, že je cílem naší společnosti ekologické zemědělství a také se to řekli úvodem a musíme si klást skutečné otázky, jaké cíle sledujeme v oblasti zemědělství celkově musíme si klást otázku, jaký model chceme sledovat. To si musíme předem ujasnit a k tomu musíme přihlížet při diskuzích. Biologické zemědělství má velký potenciál, který nám opravdu může pomoci e, utvářet konkurence schopné zemědělství, které přináší přidanou hodnotu, vytváří pracovní životní příležitosti, to jste řekli, ale nesmíme ho pokládat za doplněk tradičního zemědělství. E, musíme k tomu přistupovat jako k celkovému procesu. Je třeba e, uvažovat ze střednědobého i dlouhodobého hlediska. A Definice ekologického zemědělství nejsou úplně jasné. Existují v jednotlivých členských státech různé přístupy k, eh, k ekologickému zemědělství. Musíme si položit otázku, z čeho vycházíme a kam směřujeme. A to je vše z mé strany. Děkuji, pane Andrieu. Prosím. Děkuji. Já bych chtěl e, poděkovat všem referentům. Byly to opravdu zajímavé prezentace. Domnívám se, že e, je opravdu nejzajímavější na tom to, abychom e, zajistili, aby budoucí legislativa podporovala, aby se zemědělci více věnovali ekologickému zemědělcí, zemědělství než dříve, aby eh, se nabízelo na trhu mnohem více ekologických produktů. A eh, mám otázku na pana prince z Levensteinu. Jaké je stanovisko producentů? Eh, k tomu posuzování na základě rizik, do jak jaké míry by to pomohlo. Nebude to znamenat navýšení byrokracie, nezacházíme takto příliš daleko. A je možné, že nebude dostatek spotřebitelů, kteří budou eh, kupovat eh, ekologické produkty. A to by mohlo znamenat zejména eh, problémy pro malé a středně velké zemědělské podniky. Co se tedy stane, než se toto biologické, ekologické zboží dostane na rekály obchodů. Eh, jak se k tomu chce komise postavit ve zprávě? Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě smíšené podniky ve Spojeném království jsou zemědělské podniky možná větší a e, velmi mnoho ekologických podniků museli snížit svou produkci, protože v uplynulých dvou letech je nemohli e, prodat. E, jsou tedy před otázkou, buď se vrátí tedy k ekologickému zemědělství a Eh, eh, budou eh, přeměňovat tyto pozemky, pokud ne, potom je ta obce návratu velice drahá proto je třeba eh, dovolit ty smíšené podniky, ale musíme se na to dívat realisticky. Nikdy nebude taková eh, eh, situace, kdy nebude možné se věnovat ekologickému zemědělství, protože zemědělec nedostane osivo. A situace kontroly. Jedná si to osivo a k, Krmiva by se tedy měla produkovat v rámci ekologického zemědělství. Buď bude muset eh, nakupovat neorganická eh, krmiva eh, a nakonec není možné změnit počasí. Jen se tedy podívejte na ty kontroly. Neorganičtí zemědělství zemědělství eh, používají pesticida, eh, používají veškeré mechanismy a eh, tedy tím se nezabývejte, protože jinak nebudete mít argumenty. Děkuji. Děkuji, Pan posel Kužňuk. Bardzo. Otóż um, obydwaj panowie ek, e, e, eksperci nie, nie krytykowali propozycji komisji. Naši eh, ex, eh, experti nekritizovali návrh komise, ale Myslím si, že ve všech eh, nebo v dalších příspěvcích bylo zcela jasné, že nebudou mít eh, efektivní dopad na ekologické zemědělství, spíše tomu bude naopak. Jaký je tedy váš, jaký je na to váš názor? Dosud, i když Evropská unie podporuje ekologické zemědělství, tak toto zemědělství je typem zemědělství, které je velmi omezené a kromě toho máme ekologické zemědělství, které eh, je jenom takovým zbytečkem eh, masového nebo dalšího toho normálního zemědělství. Další otázka, která je na pana Culevensteina. Vy jste hovořil o možnostech Eh, stáhnout se ze smíšené produkce. Od roku 2021 eh, bude eh, klíčovým rokem proto. A většina výrob ovšem jsou takové smíšené výroby. A vidíme tedy, že stanovit takové eh, podmínky možná bude negativní anebo omezující pro ekologické zemědělství. Děkuji, pan Eldos. Szerintem a biogazdálkodóknál le kell szögezni azt, hogy... Děkuji. Dovolte, abych v prvé řadě řekl, že je třeba skonstatovat, že ekologičtí zemědělci by eh, měli mít zvýhodněné podmínky, eh, neměli by narážet na další zátěže. Tímto směrem by se nařízení mělo eh, ubírat pro regulační eh, rámec by to měl zohlednit. A pan eh, z Levensteinu řekl, že současný právní rámec funguje dobře. Eh, je to otázka zavedení nového nařízení a já bych měl otázku, která se týká bezpečnosti potravin. Měli bychom úplně zakázat používání běžného osiva v těchto ekologických podnicích. Děkuji, děkuji eh, všem expertům. Mám dvě otázky. První na pana Sanders. Eh, problematika eh, prahových hodnot. Nepromarnili jsme šanci, kdybychom se eh, toho vzdali jako u eh, konvenčního zemědělství, kdybychom je formulovali, protože spotřebitelé nakupují ekologické produkty, protože vědí, že eh, se jinak vyrábějí, to je orientace na proces, ale vycházejí z toho, že obsahují méně škodlivin a my jim nedáváme tuto záruku. Nevidíte tedy nebezpečí, že by e, se e, mohlo osamostatnit ekologické zemědělství premiového charakteru. A teď na pana z Levensteinu, když říkáme, že se e, zaměřujeme na proces, tak není to nutnost zabývat se smíšenými eh, podniky, musíme se zabývat otázkou osiva a bílkovinných eh, krmiv. Pane eh, Zlevensteinu, přemýšleli jste o přechodných lhůtách, protože se to musí osvědčit v praxi nemůžeme vylít dítě i s vaničkou. Děkuji. Pan Rickson, prosím. Děkuji. Jag Eh, ser i mitt hemland som i många andra länder i Europa att efterfrågan ökar kraftigt. Děkuji, pane předsedo. Musíme jasně posoudit to, co se děje v evropských zemích. A zde máme stoupající poptávku po biopotravinách. Počet ekologických zemědělců stoupá, je zde čím dál tím větší zájem o tento sektor. A já si myslím, že je třeba si uvědomit, že změny je třeba provést. Tak, jak to navrhuje komise. Ale jak přesně postupovat? Komise předpokládá, že důvěra spotřebitele není dostatečná v tyto produkty. Ale opak je pravdou, důvěra spotřebitele neustále stoupá, již nyní je značně vysoká. Tedy Existuje skutečně důvod pro to, abychom zde museli předkládat nový návrh na řízení a zavádět nové kontroly, tak aby byli spotřebitelé a producenti spokojeni? Musí se skutečně navrhovat nový systém, u kterého nikdo neví, zda bude fungovat? Jak již bylo řečeno, máme tady malé e, eh, rezidua, nízká rezidua pesticidů i v bioproduktech, ano. To poškozuje zemědělce, má to dopady na jeho příjmy. Já si tedy nemyslím, že bychom měli opouštět stávající fungující systém a volit nový systém, kde ani nevíme, zda bude fungovat, který rozhodně důvěru nemá a který e, přivede zemědělce do problému. Je třeba, abychom pokračovali na tom základě, který již máme. Podívejte se na to, co se děje na severu. Tam nemáme dostatek eh, biozemědělců, nejsou schopni pokrýt poptávku. Děkuji, paní Erno. No, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také všem, kteří dnes hovořili. Španělsko je lídrem v ekologické produkci v Evropě a chceme ještě jít dál. Proto nás zajímají všechny nástroje, které podpoří eh, spotřebu. 40% španělských farem jsou smíšené a nikdy tam nebyly žádné podvody. A když chceme eliminovat tyto smíšené farmy, tak to musí být eh, politicky, může být politicky správné, ale ekonomicky vražedné, protože ne, eh, Eh, oni nepřežijí prostě a nebylo by tedy lepší se zaměřit spíše na eliminaci rizik na smíšených výrobách, než se snažit zlikvidovat tímto způsobem ekologické zemědělce a dále záleží na oblasti, kde člověk je. Například, když je hodně teplo na jihu Španělska, tak e, eh, určitě tak naše eh, omezení, které zde platí, by velmi negativně omezila výrobu zemědělskou, takže nejsou některá omezení, která zde stanovíme zcela absurdní? Posou moji. Paní moji. Eh, grazie signor Presidente. Allora, io vorrei um, far... Děkuji, pane předsedo. Ráda bych řekla, že pokud jde o ekologickou produkci, kontroly nejsou efektivní. A dnes je situace taková, že mnoho farem využívá eh, těch, eh, této situace. Falešně používají eh, falešné údaje, když žádají o dotace, takže by asi bylo lepší zlepšit systém kontroly dříve, než budeme rozdávat veřejné evropské peníze. Děkuji. Děkuji vám za stručnost a pan Danta má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat expertům za jejich prezentace a zkušenosti, s nimiž nás seznámili. Velmi eh, mnoho očekáváme od ekologického zemědělství a musíme vycházet z nutnosti zlepšit důvěru. Je třeba dodržovat eh, pravidla v jednotlivých eh, zemích a spotřebitel by měl vědět, o odkud pocházejí tyto produkci, měl by vědět, eh, zda je eh, vše uvedeno eh, na obalu a možnosti kontrol lze předat nějakým certifikačním orgánům, ale Eh, je třeba, aby se ty kontroly prováděly opravdu striktně a při striktním eh, přístupu lze budovat důvěru a s touto důvěrou se posílí důvěra v zemědělské podniky a ty se mohou věnovat eh, tradičnímu zemědělství i ekologickému zemědělství. V tom bychom měli pokračovat. Měly by dále existovat pro podniky se smíšenou produkcí podle zemědělské polohy. Někdy je možné eh, pěstovat biologicky dva, tři produkty, ale eh, není možné zajistit celou ekologickou eh, produkci, proto je třeba zachovat tento potenciál to eh, neznamená bezpodmínečně, eh, že by se ekologické zemědělství dostalo jenom do takové niky na trhu. Děkuji vám. Děkuji. Pan Klazovský. Děkuji. Ehm, vyslechli jsme velice zajímavé informace a zajímavá vysvětlení ale bohužel jedné oblasti se tady nedostalo dost pozornosti, byla vypuštěna a to jsou ostrovy. V minulosti se ostrovům věnovala dostatek pozornosti, dokonce existoval i speciální výbor, tak tomu již není. A já se ptám, proč. Nemůžeme tady odhlížet od ostrovů, neboť i na ostrovech existuje ekologické zemědělství, právě osiva a krmiva se tam eh, produkují, ale není to totéž jako produkce, která není na ostrovech. Samozřejmě ne všechny členské státy Evropské unie mají ostrovy právě ve Středomoři, je ostrovů velmi mnoho. V mé vlasti máme stovky ostrovů, malé ostrovy, velké ostrovy, které mají své specifické problémy. Prosím, nezapomínejte na to, že i my máme pole, zemědělskou produkci, my máme často velice malá bolíčka, velmi malé parcely. My v podstatě si naše vlastní pole musíme nejdříve vyrobit, abych to tak řekla. A pak máme potíže se zásobování vodou. Čekáme, až nám konečně přijde mlha, která je tak typická, abychom mohli prostřednictvím mlhy zavlažovat naše pole. Jak tedy můžeme e, spolu zohlednit také právě onen specifický problém ostrovů? Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Bokovič. Děkuji, pane. Eh, situace ekologického zemědělství v Evropě je opravdu nejistá a musíme postupovat obezřetně, abychom tento trend ještě nezhoršili. I ve Slovinsku je taková situace, když se hovořilo o certifikaci, tak jsme pro omezení ne na pět hektarů, eh, protože se to netýká netýká jenom pěstování eh, klasických produktů, ale týká se to i ovoce a zeleniny. A měli bychom postupovat obezřetně i u přechodných eh, období pro restrukturalizační opatření. V každém případě je nutné stanovit příslušné lhůty. Rok 2020 2021 asi nebude tím vhodným datem. Musíme zajistit, aby se nezhoršila důvěra v toto odvětví a aby zemědělci netrpěli dalšími byrokratickými požadavky. Obchodníci, kteří prodávají jenom předem zabalené zboží, i malá družstva by měla být vyňata z těchto dodatečných kontrol, protože by to pro ně znamenalo jenom zbytečnou byrokratickou zátěž. Děkuji vám. Děkuji. Paní Akvidela. Sí, muchas gracias. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Některé otázky, které bych chtěla položit, řečníkům, kterým zároveň blahopřeji za to, jak vynikající příspěvky měli, se týkají e, toho, nebo vycházejí z toho, že já pocházím z Andaluzie, což je španělský region a naše lokální vláda se velmi zabývá ekologickou výrobou. Jsou dokonce veřejné dotace na e, konverzi, takže máme velké procento smíšených výrob, které se staly čistě ekologickými právě díky veřejným dotacím. A e, zemědělci mají o tuto výrobu velký zájem, takže Eh, samozřejmě to omezení, eh, o kterém se teď hovoří, eh, smíšených výrob by nás postihlo, protože u nás jich je čím dál tím víc. Ekologické zemědělství se vlastně ze čtyřnásobilo. My chceme čistě zvýšení výroby. A chtěla bych se zeptat konkrétně, co si myslíte o tom, že všichni operátoři musí eh, přijmout systém eh, ekologické nebo e, systém kontroly životního prostředí. Teď nemám na mysli jenom potraviny, ale životní prostředí jako takové. Hovoříme o harmonizaci e, norem. E, pan Sanders Kreo, myslím, že o tom hovořil, ale je třeba myslet zároveň na regiony. Děkuji vám. Głos paní Kostinger i oddali... Děkuji vám, dávám slovo paní e, Kostinger a potom odpoví naši experti a budeme mít další kolo expertních e, připomínek. A... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám otázku, nebo chci říct si k tomu, co řekl pan Prinsk z Velice mě udivilo to, když říkal, že u dovozu z třetích zemích se mají uplatňovat jiná kritéria. Uh, já si myslím, že je to špatný návrh. Naše producenci produkují v Evropě a dodržují velice vysoké standardy a tomu musíme také dát dostatečné usnání. Jsem působila ve výboru pro mezinárodní obchod dříve a já si myslím, že toto je skutečně špatná cesta a tak to nepodpoříme producenty v těch zemích. Eh, je důležité, abychom měli stejné standardy u nás i v Evropě a tímto vlastně nepřímo provozujeme rozvojovou pomoc. A také jsem se velice divila tomu, co jste říkal, a totiž, že biopotraviny, by, že, že by se z nich měl stát jakýsi levnější segment. Když se podívám, jak vypadá cenový dumping v Evropě právě s těmito vysoce kvalitními biologickými produkty, tak si myslím, že to také špatná cesta. Podívejte se na to, jak se mrhá v potravinami v Evropě. Celá třetina potravin v Evropě se promrhá. Já si nemyslím tedy, že by i bioprodukce měla spadnout do toho segmentu levných potravin, protože levné potraviny to znamená vždy mrhání. A my tady máme velkou odpovědnost, abychom tomuto zabraňovali a dále. Obrátili se na mě také zájmové eh, odborové svazy. A já se ptám, kladu si otázku, a týká se tady osiv, a tady diskutujeme také o nařízení osivek. Eh, víme, že trh s osivím je velmi koncentrován a ovládají ho nadnárodní společnosti i v Evropě. A my tady sedíme a říkáme, biologická osiva respektive, že v biozemědělství je možné používat konvenční osiva. Já si myslím, že toto nám nepomůže. Potřebujeme rozmanitost a tam, kde je poptávka, bude také produkce. A já si myslím, že bioosiva to je trh, který je třeba prostě pokrýt. A to jsem tady takto chtěla nadnést do naší diskuse. Děkuji. Děkuji. A nyní bych rád poprosil naše experty, aby odpověděli na otázky. Každý má tři minuty, prosím. Tři minuty, no tak to bude skutečně obtížné. Dvě minuty? Ne, pět minut, dobrá, dobrá. Tedy, heslo hodnocení rizik má smysl, abychom se u kontrol dívali na to, zda je někdo větším rizikem než někdo jiný, například když obrovská drůbežárna, pokud se k ní stavíme stejně jako k malému zemědělci, tak to nemá smysl. Již nyní je to tak, že velká hrubežárna je kontrolována častěji a nemá smysl, abychom nějakého malého obchodníka, který prodává několik bioproduktů, neustále kontrolovali stejným způsobem jako někoho, kdo má velký zpracovatelský podnik. V tomto smyslu má hodnocení rizika smysl. Smysl ovšem nesmí se z toho stát nějaký byrokratický moloch. Spotřebitelé očekávají nižší prahové hodnoty. Ano, já mám velký respekt před spotřebitelem a jeho schopností posuzovat. Hovořím velmi se spotřebiteli a vím, že lidé jsou si vědomi toho, že ekologické zemědělství v tomto světě nefunguje pod nějakou poklicí ze skla, že je konfrontováno s okolím a ze vším, co okolí přináší, zejména ty škodlivé látky, které tam jsou. Takže bychom neměli pokládat pokládat občany za méně inteligentní, než jsme my sami, a my to také víme. A e, Otázka smíšených podniků, to má obrovskou roli. Někdo tady říkal, že já jsem řekl, že do roku 2021 musí to být zcela ukončeno. To jsem neřekl. Já neskrývám, že my v Německu již dlouho zastáváme názor, že je třeba odstranit ty smíšené podniky zrušit. Ale samozřejmě pouze v případě, že se podaří mít takové výjimky, že je smysluplné, že když například syn si již přeje přejít na jako zamědělství, i když otec ještě ne, že je mu to umožněno. A nebo v případě, že máme nějaký vícelecí ptán, že se tady po postupných krocích přechází s různými částmi podniku směrem k jako zemědělství. A my, a to si myslím, že je důležité pro celý proces, Není možné, aby si všichni prosazovali ten svou vlastní představu, tak jak je to v jeho zemi a nutit ostatním zemím, aby to měli stejně. Je třeba zohlednit eh, rozmanitá specifika a my to činíme. A proto i nadále se budeme snažit o ten cíl, abychom měli biozemědělství, které je skutečně jednotné, ale musí to zohlednit specifika jednotlivých zemí a prostě tu realitu, která v těch zemích panuje. Není možné si tady určit nějaké datum a říct prostě pak bude konec. Já pouze prosím, abychom i nadále rozvíjeli další metody pobídek, tak, aby se to vyvíjelo tímto směrem. A pak zde padla zásadní otázka, bylo řečeno, že já jsem ten návrh nedobře neskritizoval ve skutečnosti. Ne, ne, ne, to asi vzniklo z toho, že jsem měl dojem, že je třeba být diplomatický, když jsem v Bruselu. Naopak, tento návrh je návrh, který skutečně povede k tomu, že biozemědělství bude vtlačeno do jakési niky, skupiny na, eh, skuliny na trhu a pokud se z toho stane eh, z biozemědělství nějaká specialita, jako specializované zemědělství na husí paštiku, no tak já nevím, to můžu, to zůstanu doma, už nebudu se o nic snažit. Ne, je skutečně třeba, aby se biozemědělství rozšiřovalo, aby celé zemědělství uh, šlo cestou udržitelnosti a dnes tomu tak není. Pak je tedy otázka, zda je smysluplné pracovat dále s tímto návrhem, tak jak ho komise předložila, a nebo zda by bylo lepší se opřít o, to stávající, o ty stávající platné předpisy a ty dále rozvíjet. Já nevím, kolik máte času. Pokud nemáte dost času a, a nemáte dost času na to pracovat, tak vám doporučuji rozviňte ta stávající právní zařízení, která jsou uplatňována již pět let. Opřete se o ně. To samozřejmě to nemůže znamená, že budeme ve všem postupovat stejně tak jako dosud. Ekologické zemědělství se dále rozvíjí, vždy se dále rozvíjelo a bude se muset i dál rozvíjet v budoucnosti. A proto je třeba, aby se dále rozvíjelo a přizpůsobovalo právní rámec. My vůbec nejsme proti tomu dalšímu rozvíjení právních předpisů, ale myslíme si, že pro nás, pro všechny by bylo mnohem jednodušší. My, my vyhnuli bychom se celé řadné nedorozumění problémů s implementací právě v případě, kdybychom si vzali to, co již máme a na základě toho rozvíjeli to právo dále. Eh, osiva ano. Samozřejmě je tady ten požadavek, aby osivo pocházelo z ekologické výroby, tak to, to eh, zavádí i nařízení, ale myslíme si, že existují velice inteligentní mechanismy pro to, jak zmobilizovat tržní síly, tak, abychom měli více ekologického osiva. Například u nás samozřejmě také máme co vylepšovat, ale máme tady celé segmenty, kde ekologické osivo je již povinné, protože tam již neplatí žádné výjimky protože prostě na trhu jeho dost. Takže pokud tady bude mít ten podnět, impuls, a to je u nás impuls v tom smyslu, že kdo má internetový portál, může prodávat a to se velmi dobře osvědčilo, takže často to není ani deficit v oblasti předpisů, ale deficit v oblasti implementace, realizace a také v oblasti kontroly. Děkuji. Děkuji i já budu stručný k spotřebitelům. Naše analýzy eh, ukazují, respektive to, co jsem se dočetl, ukazují na to, že spotřebitelé se rozhodují někdy velice mm, na poslední chvíli, nechají se svést, například supermarkety jsou velice zapomnětliví, například eh, e, BSE, tato nemoc a konzumace masa předtím a eh, nyní. Já tedy neznám žádnou studii, která by se dostatečně zabývala otázkou, zda stávající právní rámec představuje nebezpečí pro spotřebitelů, eh, důvěru spotřebitelů, protože, jak jsem ji řekl, naše analýzy spíše poukazují na to, že spotřebitelé mají určitou představu zemědělství, ale vůbec neznají ty, neznají ty právní detaily. Tam prostě nemají fundované poznatky. A zejména v této otázce je důležitá jedna věc. Pokud se podíváme na náklady na produkci a pokud je navýšíme, tak to bude znamenat, že produkt cílový bude dražší. A z toho vyplývá otázka, kterou si také bude klást potřebitel. Jsem ochoten zaplatit vyšší cenu za lepší výkon? a spotřebitel ale přesně neví, v čem ten výkon spočívá, zda skutečně je lepší, prostě to nedokáže odhadnout. Pak padla zde otázka, zda by nebylo vhodné zavést biospecifickou prahovou hodnotu, zda by to nebyla jistá šance, příležitost, ano. Pro spotřebitele je to samozřejmě další argument, není tomu pouze tak že tady dělám něco jako spotřebitel pro životní prostředí, ale dostanu jakousi záruku jako spotřebitel, že tam ta rezidua nebudou. Ano, já tady vidím takovou možnost, že by to mohla být šance, ale zároveň by to mohlo být také riziko, totiž, že by potom méně zemědělských podniků se věnovalo, respektive mohlo udržet eh, svou produkci ekonomickou, pokud se tady měli takovéto dodatečné kritérium. Takže tady vidím to riziko těch prahových hodnot. A dále se musíme podívat na to, kolik manevrovacího prostoru mají zemědělské podniky, co se týče jejich ekonomické výkonnosti. My analyzujeme v Německu dlouhá léta ekologické podniky a jejich hospodárnost eh, srovnáváme s běžnými podniky. A naše analýzy ukazují, že v průměru ekologické podniku eh, jsou úspěšnější, mají lepší zisk než běžné, ale naše analýzy také ukazují, že asi 40 ekologických podniků, pokud by eh, jak si podnikalo běžným způsobem, že by byly ještě úspěšnější. Takže tady není velký manévrovací prostor, alespoň v Německu, pro dodatečné základy, eh, pro náklady pro biozemědělce. To je třeba skutečně mít před očima, když se věnujeme tomuto problému. Nedělat nic, podle mě, není možnost. Již z toho důvodu, že tady máme uh, ustanovení Lisabonské smlouvy, je důležité, aby ekologické zemědělství bylo dále rozvíjeno i z právního hlediska, aby jsme optimalizovali eh, právní rámec a myslím si, že návrh komise učinil jistý první krok, ale nároveň, zároveň mě vidím ještě velkou potřebu optimalizace, zejména s ohledem na dopady. Pozvali jste nás, abychom vám řekli, jaké jsou naše zkušenosti, jaké je náš odhad možných dopadů toho nového řízení. Ano, vy vám to takto můžeme poskytnout na základě na těch zkušeností, ale je třeba, aby se provedlo fundované hodnocení dopadu a tady jsou třeba dodatečné analýzy. Takže si myslím, že pokud chcete rozhodnout, tak byste si měli takovéto informace vyžádat a teprve na základě takto dobře podložených informací přijmout své dobře fundované rozhodnutí. Děkuji. Děkuji našim expertům, děkuji mnohokrát. A nyní by jsme tedy uzavřeli kolo otázek a odpovědí a zahájíme druhé kolo vystoupení expertů. A tady bych poprosil, aby další eh, pozvaní odborníci přišli zde nahoru mezi nás za předsednický stůl.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 Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali zasady, żeby głównie zadawać... Prosím vás, abyste dodržovali naši zásadu, že se budou klást otázky. Musíme dát skutečně našim odborníkům prostor, aby mohli na naše dotazy odpovědět. Tedy měli bychom se vyhnout nepřiměřeným komentářům, takže zdá se, že se naši hosté již usadili. Jako první má slovo pan Etienne Gagneron, prosím. Bardzo proszę. Bardzo proszę, 10 minut. Proszę Państwa, mám... Pane Ganierone, 10 minut, prosím. Chtěl bych připomenout jenom tento časový limit. Pane Ganiero, nemáte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem ekologický zemědělec už 17 let ve středu eh, Francie, chovám krávy, eh, pěstuji eh, obiloviny a jsem zástupcem zemědělské komory, kte, jejímiž členy jsou jednak zemědělci konvenční i zemědělci ekologičtí. Budu tedy hovořit o trošku složitých věcech a musím trochu svou prezentaci, kterou mám připravenou, zredukovat. Vidíte zde tento graf, kde je vidět vývoj produkce, která stoupá během uplynulých let. Je to daleko diversifikovanější e, výroba, e, ekologická daleko více roste než konvenční a vidíme, že ale nejsou každopádně příliš vzdálené Fakt je, že blokuje zde málo, je totiž e, jasný zde vidět příklon a podpora ekologického zemědělství. A chtěl bych ještě se zdržet u analýz tohoto grafu, kde se hovoří o smíšených výrobách. Víme, že zhruba 40 zemědělské výroby jsou, je smíšená. A už jak jsme hovořili o tom, je to velká výzva na trhu. Navíc jsme zjistili, že ten běžný eh, rozvoj je eh, značný, je větší poptávka i ze strany zemědělců. Eh, je tedy konkrétní projekt, vidíme na tomto grafu vlevo francouzskou výrobu a dále Vidíme, jak v tomto případě, eh, vidíme, že je rozděleno těch 17, 70% eh, ve Francii a v Evropské unii. A fakt je, že máme problémy s definicí projektu eh, požadavků zemědělců. Pokud jde o základní principy ekologického zemědělství, uvidíme, zda tento návrh nařízení bude odpovídat skutečnému rozvoji ekologického zemědělství v Evropě. A pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, eh, je už do, eh, dohoda nebo schoda, pokud jde o kapitoly 2, 3 a 6, eh, technická ustanovení týkající se výroby, to jsou zcela zásadní věci a je třeba se zabývat eh, základem celého textu a nevěnovat se jenom aktům v přenesené pravomoci. A pokud jde o smíšené výroby, Těch je ve Francii velmi mnoho, mnoho farem bylo konvertováno a dochází k určitému snížení ekologické výroby ve Francii, eh, což je vlastně proti záměrům eh, toho návrhu. Došlo tedy k, ke snížení vlastní produkce a to možná vede eh, k větším mm, importům, k větším dovozům. A to nevím, zda je zcela eh, žádoucí a o tom můžeme diskutovat. A pokud jde o osiva. Zde je, se stále více hovoří o tom, že je třeba používat i konvenční osiva v ekologickém zemědělství, především pokud existuje princip harmonizace v jednotlivých zemích, eh, které si počínají velmi eh, koherentně protože když není nějaké ekologické osivo v databázi, je třeba hledat něco alternativního a potřebujeme tedy eh, jistý seznam osiv, která budou k mání a která budou výjimkou případně v určité zemi, protože chceme zachovávat eh, prahové hodnoty, ale je třeba vycházet z eh, konkrétních hodnot. Chceme zachovat eh, půdu v Evropské unii 90 potravin se eh, vě, eh, vychází, eh, nebo připadá na hovězí, vepřové a další maso. Pokud jde o prahové hodnoty kontaminace, máme tomto případě skutečný problém, protože je příliš mnoho rozdílů v praxi. A to nám neumožňuje zachovat nebo poskytnout dostatečné záruky spotřebitelům protože eh, potřebujeme prahové hodnoty přesné, eh, dále eh, plán kontrol, plán sběru vzorků. A ve Francii například se v různých výrobách používají různé prahy. To je nepřípustné nebo není možné toto dále používat, takže si myslíme, že to, co, e, nebo věnovat se tomuto v Evropě, je zvlášť zajímavé. E, závěry komise, nebo rozhodnutí komise v tomto smyslu je, e, jsou možná trochu předčasné, ještě bychom měli na tomto tématu pracovat a ne vycházet jenom z Prahů neklas, neklasifikovaných eh, reziduí a zabývat se hlavně čtyřmi body. Harmonizovat metody a praxe výzkumu eh, evropských kontrolních orgánů, harmonizovat metody výzkumu kontaminantů v laboratořích, které budou schválené, harmonizovat reakci certifikačních orgánů na detekci nějakých nekonformit a definovat přesnost mechanismu pro očkodnění na úrovni Evropské unie. Takže eh, se to týká, nebo dalším cílem je eh, reintegrovat kontrolní ustanovení do tohoto nařízení zachovat povinnost minimálně ročních kontrol pro operátory a zachovat možnost, eh, aby maloobchodníci ne, ne pro, nemuseli mít certifikovány produkty, které už dostanou zabalené a prodávají. Ekologické zemědělství eh, stanovuje kontroly, které by ovšem neměly odlišovat to zemědělství od dalších eh, nebo příliš mnoho od dalších oblastí, pokud jde o kontroly. Zabývat se, bychom se měli naopak především dovozy. Eh, nehovořím teď o eh, dovozech, které jsou z oblastí, které eh, jsou které odpovídají těmto nebo našemu nařízení a našim požadavkům, ale spíš produktům, které přicházejí ze zámoří jako ekologické. Jinak podporuji návrh komise, nebo nepodporují návrh komise, eh, pokud jde o zákaz smíšených výrob zemědělcům, ale nehovoří se tam o zákazu pro zpracovatele a pro výrobce, zem, eh, pro výrobce potravin, protože to by eh, v tomto případě by bylo toto nařízení omezeno čistě jenom na prvovýrobce. Chtěl bych všichni pozvat na výstavu, která se nazývá TechBio 2015. Eh, budou se tam eh, předvádět alternativní techniky a biotechniky. Je to eh, největší naše výstava. Toto je všechno, co jsem vám mohl v krátkém čase říci. Děkuji vám za pozornost. Pověď za zapl- Děkujeme mnohokrát za vaše vysvětlení. pane Ganerone, předsedo Agans, agentury Bio. A nyní mm, předávám slovo paní Izabele Übertsberger. On je biologickou zemědělkou a je členkou svazu Bio Austria Youth Network. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já vás všechny zdravím. Jsem velmi ráda, že vám mohu poskytnout pohled na praxi. V mé přednášce půjde o náš podnik, biologický podnik a také o situaci na trhu v alpské oblasti z mého pohledu a také o bank, tuto organizaci a také e, samozřejmě vám řeknu, jak já nahlížím na ty otázky, které jste položili. Náš eh, biopodnik eh, má mnoho znalostí, jsme co možná nejlepší v přírodě a chceme mít co možná nejlepší potravin. Náš eh, podnik, který se týká, kde máme, jsme zaměřeni na mléko a máme 80 mléčních krav a dokážeme je krmit z našich vlastních prostředků. Je to, náš podnik je rodinný, velmi dobře spolupracujeme a máme jasně rozdělené pracovní oblasti. Jež 20 let máme systém otevřené stáje, kde krávy mohou celou noc pobíhat pobývat venku na pastvině. Kráva e, sama sebe tedy takto se pase na pastvině a to je vlastně úplně nejlepší zdroj pro ní, zdroj proteinu. A dále jsem přesvědčena o to, že to, že jsou krávy na pastvě, že to má velice pozitivní dopad na jejich zdraví podle hesla pokud se kráva má dobře, má se dobře i zemědělec. V létě tedy krmíme zejména pastvinou, zeleninou, písninou a trávou, no a v zimě samozřejmě velice kvalitním senem. Jádro krmíme také, ale pouze 15 roční spotřeby suchého krmiva. Pak zde máme dodatečné minerály a samozřejmě eh, dále solný kámen, eh, který mají krávy vždy k dispozici. Máme další novou stáj, která je spo, propojená s venkovním prostorem, což zlepšilo kvalitu života našich zvířat a také našich telat. A nyní ke vzdělávání. Potřebujeme celostní znalosti o půdě, rostlinách a zvířatech. To je základní předpoklad pro každého zemědělce. Musíme také mít jistý podnikatelský pohled. Proto se neustále učíme celý život a potřebujeme dobrý musíme mít e, jakési dobré, být dobře schopni odhadnout, jak, e, co je pro zvířata třeba a to je klíčem našeho úspěchu. Mění ekologické zemědělství, o tom jsme již vyslechli mnohé dnes. A kontroly. Náš podnik jen kontroloval minimálně jednou ročně externím evropským e, kontrolním certifikačním orgánem a to bez ohlášení. Pouze tak, že máme tuto kontrolu, můžeme založit transparentní produkční řetězek bio potravin, což od nás očekává čím dál tím více spotřebitelů. Biozemědělci neprodukují pouze velice kvalitní potravinu, ale my také děláme extrémně mnoho pro zdravé životní prostředí a pro skvělý životní prostor. My v Salzburgu Máme jezera s pitnou vodou, jsou ta voda kvalitní, skutečně jako pitná voda. Máme krásné pastviny a krásnou krajinu, rozmanitou, která i se hodí také pro turistiku. Ale máme samozřejmě ekologické vlivy, jako je například vítr či déšť, které mohou vlastně v malé míře přenášet škodliviny i na naše pole. Proto si myslíme, že ten požadavek mít nulové prahové hodnoty je špatný. Jsme proti něj, protože by to postihlo právě ty zemědělce, které nepoužívají chemické prostředky a postřehy, postřiky, to by bylo nespravedlivé. Je důležité, abychom měli dobré rámcové podmínky, aby bylo vše dobře kontrolováno, aby byly dobré sankce, pokud někdo produší produkční předpisy. A proto si myslím, že potřebujeme celostní kontrolu, kontrolu celého podniku, každoroční, samozřejmě neohlášenou, toto je vhodné a funguje v praxi. Tuto kontrolu musí provádět nezávislý úřad. A nyní k situaci na trhu v alpské oblasti. Z mého pohledu v mé spolkové zemi Salzburgu máme 50% celkové plochy, 50% plochy je obhospodařováno biologicky, protože jsme, jsme, jsme na to hrdí, jednička v Evropě. V alpské oblasti máme velice strukturovanou krajiny a proto je důležité, aby jsme se na trhu uplatnili pomocí premiových a e, rozmanitých produktů. Proto my tedy produkujeme u nás naše velice kvalitní mléko. E, biologické mléko v Evropské unii e, není příliš časté a naše mléko je skutečnou raritou. Naše mléko má zvláštní specifickou kvalitu a proto může být zpracováváno bez dodatečných látek a konzervačních prostředků. Takto vznikají zdravé přírodní produkty. Poptávka po těchto kvalitních produktech stále více stoupá, což skýtá obrovské šance pro výrobce mléka v alpské oblasti. Myslím si, že tím, že se odbodají kvóty na, v oblasti standardní produkce mléka, že to povede k velkým změnám na celém trhu, ale já si myslím, že mé specifické mléko, kvalitní biomléko je něco, co i nadále eh, bude velice poptáváno jak obchody, tak spotřebiteli. V našich horských oblastech je důležité, abychom ty dodatečné náklady, například to, že musíme um, sekat určité plochy, abychom to dostali uhrazeno, odškoděno, tak abychom skutečně dokázali tento sektor, to udržet v naší specifické krajině. A nyní k našim eh, svazu. Tento svaz, tuto síť jsme založili, založili v Rakousku v roce 2010. Jedná se o spolek, který spojuje zemědělce a který je důležitý pro politické zastupování našich zemědělců. Poskytujeme ovšem také například i informace pro spotřebitele. Cílem Bengu je, abychom, k sobě, abychom mezi sebou propojili mladé zemědělce, které se zajímaví o biozemědělství a ukázali mi, jaké jsou možnosti podnikat. E, organizujeme exkurce, sem, semináře a také se zapojujeme do politických diskusí od roku 2015 bude v každém předsednictvu Bio Austrii pevné místo pro člena Bengu a tak vlastně zajistíme e, politi- zastupování našich zájmů, zájmů biologického zemědělství v Bavorsku, neboť my jsme biologickými zemědělci Řícka. Co je naší motivací? Pro mě, pro nás je biologické hospodaření samozřejmostí. Biologické hospodaření zajišťuje tr- trvale udržitelný způsob zemědělcí, který zajistí, že mé děti, příští delegace, bude mít pro hospodaření s půdou stejné podmínky, které mám já. Biologicky Hospodařit to znamená, že čelíme větším výzvám z oblasti ekonomické a podnikatelské. Musíme mít také mnohem více znalostí o přírodě, o půdě, rostlinách a zvířatech. A to je něco, co nás velice baví. Eh, bionařízení Evropské unie je základem naší každodenní práce pokud se změní, může to mít závažné dopady na biozemědělce. Pro nás, mladé biozemědělce, je vlastně to jak si velice souvisí s tím, zda budeme mít do budoucna perspektivu či ne. Bylo mi již řečeno, respektive výbor mi zaslal předem několik otázek, na které bych ráda nyní odpověděla. Odmítám prahové hodnoty pro rezidua v oblasti bioproduktů, o tom jsem již hovořila. Co se týká smíšených farem a přechodu na ekologické zemědělství, já si myslím, že je důležité, aby na ekologické zemědělství přešel celý podnik. My to v našich předpisech takto zakotveno máme, ale dobře víme, že ne všechny podniky v Rakousku a v EU jsou schopny takto eh, přejít celkově proto si myslím, že nařízení není moc realizovatelné. Například to, že v rámci přechodu podniku máme v prvním roce pouze 15 krmiva, které můžeme využít z vlastního podniku. To je naprosto nerealizovatelné, to neekonomické a jde to proti eh, principu hm, jaksi produkčního cyklu. Já si myslím, že ten princip je velkou bariérou pro přechod podniků na biologické zemědělství. Jaké dopady si myslím bude mít eh, zavedení tohoto nařízení do praxe. Já si myslím, že dojde ke snížení biologické produkce, pokud návrh Evropské komise bude realizován tak, jak byl předložen. Například předpisy, které se týkají mladých zvířat, osiv či krmiv, eh, které nejsou k dispozici v biokladitě, nebo veškeré ty předpisy, které se týkají přechodu podniku, to vše bude pravděpodobně odrazovat zemědělce. Já si myslím, že ten návrh komise je tedy velice nebezpečný. Nepomůže, neposílí biologické zemědělství, jak se uvádí, ne naopak, oslabí ho. Povede to skutečně k tomu, že povede ke snížení ekologické výroby a proto na vás apeluji jako na poslance Evropského parlamentu, abyste nezapomínali, že my v Evropě potřebujeme trvalé održitelné zemědělství, které budou mít perspektivu i do budoucnosti. Proto se musíme snažit podporovat ekologické zemědělství pomocí předpisů, které budou proveditelné v praxi. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Bardzo dziękuję. zabierze głos Děkuji mnohokrát a nyní má slovo další řečnice, což je paní Elida Rodríguez Alvarez. Ona je také eh, bio eh, zemědělcem a zastupuje nám zde galicijský svaz zemědělců. Prosím, máte slovo. Přeji všem eh, dobrý den, nejsem zvyklá hovořit na veřejnosti, takže možná nebude můj projev zcela dokonalý, ale je, je mi zcela jasné, že Evropa potřebuje ekologické zemědělství a já bych se snažila co nejvíce zredukovat konvenční farmy na úkor ekologických, aby těch ekologických mohlo být čím dál tím víc. Ekologická výroba, ekologické farmy, jak všichni víte, zlepšují kvalitu života jak zemědělců, tak zlepšují životní prostředí, vytvářejí pracovní místa a to je dost důležité. a přivádí eh, lidi na venkov. Jak mladé, tak ne úplně mladé. A tak vlastně venkov udržuje živý, protože vytváří přírodu, vytváří e, krajinu, protože my s, už si zvykáme e, na venkov, který je mrtvý, protože lidé z venkova odcházejí, vytvářejí se velké zemědělské výroby. A v regionu, jako je náš, kde každé léto jsou požáry, tak je to, eh, tak toho důsledkem je to, že lidé na venkově nechtějí žít. Navíc se venkov hodně odlesnil. Teď už není možné, teď ne, třeba na to dávat větší pozor, už se není možné to, co eh, dříve tolik kácet stromy. Já už se zemědělství věnuji spoustu let a je to moje obživa. Ekologické zemědělství by proto podle mého názoru mělo a musí být prioritní a proto musíme redukovat konvenční zemědělství. Nejde o více či méně eh, nařízení eh, zemědělství, potřebujeme udržitelné zemědělství, udržitelné v čase. A eh, naše děti budou pracovat na stejné půdě, na které my pracujeme teď. A myslím si, že vzhledem k množství herbicidů a pesticidů není možné vyžadovat nulové hodnoty, nulové prahy. Pokud co potřebujeme, nejsou eh, dotace jenom. Hovoří se zde hodně o Eh, osivech. Já eh, na své farmě používám eh, hodně osiva, které je moje vlastní. Já používám tedy toto své osivo, ale pokud by mělo být certifikované, tak by to pro mě byl problém. A navrhuji, aby tedy v nařízení se vzalo, vzala v úvahu forma výměny osiv mezi samotnými zemědělství, zemědělci. Samozřejmě pokud e, ti, co si vyměňují, budou oba dva nebo všichni tedy mít ekologickou výrobu zemědělskou. U nás e, ve Španělsku chybí bohužel e, výzkum takže certifikované ekologické osivo přichází z Francie eh, nebo z Německa nebo z Rakouska. U nás eh, takové podniky nejsou. Lépe řečeno je tam jeden, ale eh, poskytuje těch osiv jenom velmi málo, je velmi drahé. A nedají se dost dobře použít eh, u nás, protože eh, nepocházejí od jinut. A to je eh, problém použití například osiv z Rakouska, kde je klima úplně jiné než u nás. Takže bychom potřebovali osiv, certifikované osivo od nás, které u nás bude fungovat. A Dále potřebujeme podporu. A teď já nehovořím jenom o svých eh, potřebách. Eh, fakt je, že eh, dotace jsou podle plochy takže pro nás jsou zcela minimální, protože my máme plochu, která odpovídá spíš takové větší zahradě a ne obrovskému zemědělskému podniku. U nás tedy veškeré dotace se využijí eh, ve velkých, na velkých farmách, protože eh, z dotace se dávají podle eh, obhospodařované plochy a malým zemědělcům tedy vůbec nepomohou. Ekologická spotřeba roste. A proto musíme být schopni eh, vyrábět potraviny pro spotřebitele, které je chtějí, ale nechci vyrábět pro elitu, která si může dovolit ty výrobky zaplatit. Eh, chtěla bych produkovat eh, potraviny pro všechny nechci eh, vyrábět eh, potraviny eh, pro, jenom pro ty, kteří mají peníze a mohou si dovolit je koupit. Chce, chceme tím říci, že ostatní ať tedy nejedí nebo jedí špatně. Chtěla bych, aby ekologičtí zemědělci poskytovali potraviny pro všechny, nejenom pro určitý bohatý segment. Pokud máme tvrdé nařízení, tvrdou legislativu a dostanou se k nám výrobky, které pocházejí z jiných zemí, kde jsou nařízení méně přísná, nejsme v žádném případě konkurenčně schopní, z konkurenčně se schopní. Samozřejmě určité pravidlo musí být, nařízení musí být, ale eh, musí to být pravidla stejná pro všechny, nejenom pro Evropskou unii, protože jinak budeme ve velké nevýhodě. A je zcela jasné, že potraviny, které nejsou ekologické, nejsou zatížené tak jako my, protože my musíme platit za to, že se certifikuje, že to děláme dobře a platíme my, výrobci. A myslím si, že instituce nebo orgány by měly platit za, tento, eh, za, za tyto kontroly. Ale teď je to tak, že jsem to já, kdo platí galicijskému kontrolnímu úřadu, aby mi dal certifikaci. A to si myslím, že je špatně. Toto si myslím, že by se také dalo Eh, eh, studovat nebo proskoumat a hovořit o tom. Prahové hodnoty rezidují. Pokud ta rezidua jsou z vlastní výroby, pokud je to chyba toho zemědělce, tak by měla být e, ta hodnota nulová. Ovšem, pokud jsou odinut, e, tak musíme vycházet z toho, že třeba ovzduší je kontaminované a my nemáme, eh, my na tom neneseme žádnou eh, vinu. Nemůžeme s tím navíc nic dělat. Stejně tak voda. Pokud je, je čistá, dobře. Já za sebe si myslím, že by měla ta hodnota být nulová a kež bude jednou nulová, protože to bude znamenat, že naše životní prostředí nebude kontaminované. Navíc mám sousedy, kteří eh, neprodukují ekologicky. Takže já samozřejmě je nebudu žalovat za to, že mi kontaminují eh, moji farmu, protože Eh, eh, eh, raději tedy obětuji já to, ten svůj ekologický status, protože všichni se musíme nějak uživit. I ti, kteří produkují konvenční zemědělské výrobky. Takže jsou normy, o těch už jsem se tedy zmiňovala. A k té sedmé otázce je velmi obtížné, abych na ní odpověděla. Samozřejmě musí to být seriózní nařízení, které umožní vyrábět zdravé potraviny, protože to je náš cíl a e, výroba nebude zatěžovat a znečišťovat životní prostředí. Na tom se všichni shodneme ale jinak eh, myslím si, že na základě těch mých připomínek ta diskuse by měla být dlouhá, velmi eh, obsáhla, protože je to součást našeho každodenního života, eh, tato ekologická výroba. Děkuji vám za pozornost.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 a to prezentace všech tří řečníků. A teď si musíme zase uvědomit, jak to vypadá s časem. Všichni jste dodrželi stanovený čas a nyní jsme ještě obdrželi celou řadu žádostí o vystoupení a ještě na to musí zareagovat experti a vlastně bychom měli dospět ke konci ve tři čtvrtě na dvanáct, protože se potom koná schůze koordinátorů. Na otázku máte tedy pouze jednu jednu minutu. Jednu minutu. Já vám velice děkuji, pane předsedo, budu stručný. Zvládnu to za minutu. Já si velice vážím připomínek všech expertů k ekologickému zemědělství. Věřím, že nalezneme dobrý rámec, s nímž se bude moci ekologické zemědělství dobře rozvíjet. Je důležité, abychom eh, mysleli na zemědělce, kteří se věnují ekologickému zemědělství, ale přitom nesmíme zapomínat ani na spotřebitele těchto produktů. Konec konců jsou koncovými spotřebiteli, kteří umožňují, aby zemědělci mohli pokračovat ve své existenci. Takže je třeba dbát také na ceny, myslím, protože výjimky by měly být opravdu omezené. Uvažuje se o skončeních platnosti. Já se domnívám, že se tu otvírá prostor pro pod podvody a také bych se chtěl zmínit o reziduích. E, v tomto ohledu bychom neměli být e, příliš velkorysí, protože e, produkt, který obsahuje rezidua, by měl být označen jako produkt neekologického zemědělství. A neměli bychom se tedy obrácet na právníky, ale spíše na uh, Eh, pojišťovny. Paní Šaja, děkuji. Eh, pane předsedo, eh, já bych také chtěla poblahopřát všem expertům a je to poprvé, když jsme opravdu dobře rozuměli jejich názorům. A co se týče obecných politických názorů, tak to je třeba jednotlivě zvážit. A nyní ke konkrétním otázkám co je nejdůležitější pro zemědělské podniky jak dál. V celé Evropě jsou smíšené podniky. Kolegové eh, říkají, že není možné být eh, napůl těhotný, ale na druhé straně je třeba eh, zachovat tyto podniky. Jsou tu drůbežářské podniky, chov, Eh, krav koní a to by se mělo také oddělovat. Chtěla bych se tedy i zeptat, co učiníme, abychom tuto myšlenku mohli v podnicích prosadit. Děkuji. Pan Puenano. Děkuji, pane, eh, pane předsedo. V roce eh, Rok 2001 si myslím, že ještě hodně daleko jsem eh, eh, nebo straním eh, zemědělcům, nejsem nebo nestraním velkým firmám. Chci, abychom všechno dělali dobře. V Rakousku se provádí každoroční kontrola a to je považováno za inovaci. V únoru je kontrola a po zbytek roku se bude dělat všechno, jak kdo chce. Naopak eh, více kontrol, protože nakonec kdo nejvíc utrpí, je spotřebitel. A geografický původ, když budou kontroly, proč tedy neupřesnit eh, Eh, oblast původu nebo geografický původ. Eh, za ekologické produkty se platí víc a za to chceme mít zdravý produkt. A když eh, dostanu ekologický produkt, který je dražší, tak si myslím, že by tam měla být větší kontrola a větší podpora pro zemědělce. Děkuji, pan Meko. Děkuji, Първо искам да благодаря на гостуващите специалисти за... Děkuji, chtěl bych poděkovat všem expertům za prezentace. A e, mám otázku, která se týká první části naší diskuse. E, pokud experti e, a možná, že i ti experti, kteří přispívali v první části, mohou eh, na to odpovědět. V 16. Eh, článku se hovoří o certifikaci a snížení nákladů a administrativní zátěže. A eh, v tom též návrhu se hovoří o skupinách operátorů, což jsou skupiny producentů, kteří mají plochu obhospodářství obhospodařovanou do pěti hektarů a e, kde e, je e, os, jsou plodiny, které se tam vyrábějí, určené pro zpracování. Těch je určité tedy procento. Znamená to, že to postihne všechny producenty i ty, kteří nejsou takzvanými transformátory, nebo kde se to nemění na něco dalšího. Děkuji. Pan Hazekamp. Děkuji, pane předsedo. Ano, chtěla bych všem expertům poděkovat za dobré prezentace. To mě naladilo opravdu velice pozitivně, ale měla bych k ním jednu otázku. A ta se týká týká eh, zdraví a dobrých podmínek života zvířat. Dáma z Rakouska hovořila o tom, že se chovají na pastvě, ale Také se provádějí věci, které nejsou zrovna ve prospěch zvířat, kastrace nebo pevné ustájení ve stáji. Jsou to určité výjimky. Můžete se k ním snad ještě vyjádřit a potom se má druhá otázka týká rezidují bylo řečeno, že e, může dojít k přesunu e, rezidují od sousedních podniků, ale to by snad e, mohlo být nějak omezeno. To zaznělo tedy v poslední prezentaci. Děkuji. Pan Suloch. Já děkuji se, abychom dosáhli e, dobré zemědělské produkce, to je e, naším cílem. K tomu potřebujeme e, dobré nařízení, které by ale nemělo být příliš přísné, jinak by se nepodařilo dosáhnout žádoucích cílů. Musíme dbát na různé prahové hodnoty, které je třeba stanovit v nařízení Lze také diskutovat o otázce rezidují, protože když hovoříme o ekologii, nesmíme zapomínat eh, eh, na to, že to jsou jasné postupy a když se eh, zaměříme na tyto postupy, tak potom otázka rezidují možná nebude tak důležitá. Mám otázku na naše experty. Velice problematická je otázka smíšených podniků. Co byste řekli na základě svých zkušeností? Co je minimální, aby se podařilo převést podniky z konvenčního zemědělství na ekologické. Děkuji, pan Buve, prosím. Dobrý den, budu velice stručný. Domnívám se, že bychom se měli eh, vrátit k původní otázce proč komise rozpoutala diskuzi o novém textu, protože dochází k podvodům na trzích s dováženými produkty. Takové bylo východisko. Proč je ale snaha eh, vytvořit globální text, když eh, máme řešit eh, podvody nepravých ekologických produktů. V Itálii vypukl skutečně obrovský skandál. Dováželi se produkty z různých míst a nebyly to ekologické produkty, byl to problém CERT certifikace a e, certifikačních poboček. E, a když e, se tedy ztrácí důvěra potřebitelů, protože se dováží takovéto produkty a nejsou to ekologické produkty, pak máme problém. A experti by nám také měli říci, měli bychom zredukovat tento text na tento cíl a náš výbor bude usilovat o, o uskutečení. Jde o certifikaci, o kontroly a třetí problém, který tu také zazněl, je otázka znečištění. Zemědělec, který se dopouští znečištění, tak mu zbudou jenom oči pro pláč, nic jiného. Děkuji. Pan Rope, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl poměrně sklabaný, když jsem se seznámil s postojem expertů eh, s konstatací, že eh, dokument komise není příliš dobrý a že musíme eh, na textu velice pracovat, aby se zlepšil, protože si všichni přejeme eh, dobré, bezpečné, dostupné ekologické produkty a je eh, důležité, aby spotřebitelé měli důvěru k těmto produktům. Rád bych se tedy expertů zeptal. Ekologické produkty ty by se také měly ke spotřebitelům dostávat včas. A e, mnohdy se v obchodě směšují ekologické produkty e, s neekologickými a e, spotřebitel ztrácí orientace. Ekologické produkty se k němu nedostanou, proto potřebujeme jasná pravidla, která budou také proveditelná. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, dvě úvahy k eh, výjimkám. To, co zde zaznělo o osivu, je jasné. Já se domnívám, že u mnoha druhů eh, můžeme přejít efektivně k ekologickému osivu. U některých druhů nejsou dostupné. U té další výjimky je to komické, například složité. Například u malých podniků eh, se zvířata ještě pevně ustajují a to by znamenalo, že by museli pro volné ustájení eh, postavit nové stáje a to není možné. Eh, jaká je tedy praxe? Zní to všechno velice romantické, že by zvířata měla mít rohy, ale je to velice obtížné, proto se odstraňují. Dále, eh, co se týče přechodu všech podniků, mohla by být taková střední cesta. Pokusili bychom se alespoň, aby ve stejném podniku eh, se neprodukoval stejný produkt eh, konvenční i ekologickou cestou, například vinařství, ovocnářství, výroba obilnin, to jsou eh, odlišné produkty, ale jinak by to mohlo být komplikované. Děkuji. Mám tu ještě čtyři žádosti o slovo. Pan Tarant, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan Ferán. V každém případě jsme si vyslechli zajímavé příspěvky e, pravidla se zpřísňují, máme dobré zásady, ale přesto experti, kteří zde vystoupili a i ostatní řečníci upozorňují na to, že také máme e, produkty a potraviny, které předpisům nevyhovují a e, máme tedy dobré zásady, ale na druhé straně máme také e, dohodu o volném obchodu, kterou je třeba respektovat. Děkuji vám. pan e, Kňu, paní Aguiler, paní Köstinger, prosím, mohli byste se vzdát slova, anebo chcete ještě něco říct, si máte konkrétní otázky, anebo se můžete vzdát slova. Dobře, takže máte půl eh, minuty, pan Enju. Půl minuty. So, the interpreter said, Mr. Guillaume, did you mean... Tlumočníci řekli pan Guillaume, eh, nebo myslel jste mě, Egnu, eh, dobře, na paní eh, Uvecberg řekla jste, že máte 100 dojnic a 150 akrů, alespoň to bylo v překladu, vy potřásáte hlavou já, mně bylo řečeno, že rakouské ekologické e, e, mědělství e, může využívat a vy se řídíte podle požadavku spotřebitelů, protože údajně je tady nadbytek a když je nadbytek, tak zemědělci ztrácí prémie. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, pane předsedo, Ráda bych eh, připomněla, že když hovoříme o ekologickém zemědělství, tak to přesahuje jenom čistě výrobu zdravých produktů. Neměl, v tomto předpisu bychom se měli zaměřit na lokální výrobu. Děkuji. Děkuji paní Kostinger. Děkuji paní Kostingerová. Děkuji. Já jsem velice bedlivě naslouchala přednáškám, velice se mi líbily, mám tady Otázku na paní Rodríguez. Vy jste říkala, že i malé podniky nemají příliš mnoho šanci. Já pocházím z Rakouska. Tady máme biozemědělství právě pro malé podniky. Zde, tedy pro malé podniky, toto zemědělství má obrovské šance. A vy jste říkali, že je třeba více podpory. A tady se ptám, máte, měli jste na mysli subvence, finanční podporu, anebo uh, Máte na mysli spíše tu formu podpory v tom smyslu, že by, by bylo vhodnější, aby na trhu cílové produkty měly vyšší cenu. To by mě velice zajímalo. Děkuji mnohokrát. Rád bych nyní poprosil naše experty, aby zareagovali mm, a mají na to dvě minuty vždy. Prosím. Děkuji, takže první otázka. Ráda bych eh, tady opravila ta čísla. My máme 80 krav eh, pro mléko a obhospodařujeme 105 hektarů. Jinak v Rakousku je průměrný podnik velký tak, že má 16 krav. Takže k tomuto a dále zdraví zvířat a přístup na pastvinu, o tom se hovořilo. My v Rakousku máme spíše vyšší standardy než celkově v Evropské unii. A již v výsledku toho, že již dlouho máme zavedeno u nás ekologické zemědělství a také proto, že máme velice Eh, drob, máme v naší zemědělské struktuře velice malé podniky a proto musíme vlastně si dobít naše pozice na trhu kvalitou. My v Rakousku si myslíme, že eh, nařízení EU o ekologické zemědělství je důležitým základem pro veškeré ekopodniky, ale navzory tomu jsme se snažili naše standardy mít ještě trošku vyšší. Co se týče přístupu na pastvinu, toho se to týká speciálně a také eh, těch um, přechodů celého podniku. Tady se skutečně snažíme, jak si dělat trochu více, abychom mohli držet krok s konkurovat ostatním evropským zemím. Ta druhá otázka, kdy nastane ten vhodný čas pro to, abychom měli veškeré podniky stoprocentně biologické. Já si myslím, že ten okamžik není důležitý. Ten okamžik prostě nastane, až trh bude schopen zajistit to, abychom my bylo zemědělci mohli tedy žít a dobře žít z našich bioproduktů. To by pak byl ten okamžik. Děkuji. Děkuji. Padla zde celá řada velice zajímavých otázek a já se pokusím být stručný ke smíšeným podnikům. Tady není až tak důležitý čas, časový rámec. Spíš jde o to, abychom tady měli ten cíl, a ve Francii ho máme, že se snažíme podporovat podniky na jejich cestě ke stoprocentnímu ekologickému zemědělství, ale samozřejmě musí existovat jisté technické předpoklady a být naplněny jisté podmínky tržní. Například co se týče pěstování včel a výroby medu. Pokud eh, nebude možné kontrolovat, zda včely sbírají pil na polích bez škodlivých látek, tak to musí zůstat smíšené, protože nemůžeme procházet, že to je naprosto bez škodlivých látek. A například eh, máme se momentálně v dnešní době stále ještě velice nízkou produkci biořepy. Takže producent, který chce převést svou produkci, tak nemůže prodat dost biořepy, i když má již 100% přechod. A pak se padla otázka na zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat. To jde vlastně na, na rámec nařízení, je to obtížné téma, je to vlastně celospolečenská diskuse. Právě v oblasti biozemědělství existují jisté praktiky, které nám vnucuje trh, například kastrování víků, abychom eh, měli tři eh, čtyřletá zvířata s velice dobrým masem. Toto je možné pouze v případě, když eh, budeme kastrovat. Takže společnost jednak požaduje takto kvalitní maso a na druhou stranu chce zakázat a zakazuje kastraci. Já nevím, možná řešení bude spočívat v dalším výzkumu, těžko říct, omlouvám se, že jsem přetáhl svou řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát, prosím, další řečnice. Děkuji vám. Zaznělo několik otázek. Rezidua, už eh, jsem o nich hovořila pro mě, podle mého by eh, měly být hodnoty nulové, ale Vezměme transgenní eh, organismy. V Evropské unii jsou kompletně zakázané, pokud eh, máme nebo pokud chceme mít zdravou zemědělskou výrobu, vezměme si například transgenní kukuřici. E, u nás většina e, této e, kukuřice pochází, nebo kukuřice spotřebované pochází z konvenčního zemědělství a tam jsou podmínky jiné než v ekologickém zemědělství. A ty smíšené farmy. Já si myslím, že v principu by ta farma měla být e, ekologická opravdu, ale u nás e, máme ovce, které když jsou na pastvě, tak prostě se pasou na farmách, které eh, nejsou ekologické, protože používají eh, slámu nebo zbytky z kukuřice a z obilí. Takže moje myšlenka ekologického, nebo podle mého názoru ekologického tady zbývá už velmi málo, protože eh, nemů- když máme jednu, jednu farmu, která je ekologická, která je konvenční, tak opravdu e, můžeme e, spotřebitele klamat potom. E, Navíc, pokud nedojde k nějakému skandálu, eh, tak zde máme tedy ty prahové hodnoty a limitní hodnoty, eh, které se eh, možná ani tak moc nekontrolují. A kontroly podle mého názoru vlastně, když se podíváme na to, že jenom když se o nich hovoří, když je nějaký skandál, tak moc přínos nemají. Další otázka týkající se osiv. Já už jsem říkala, že u nás je velmi obtížné získat certifikovaná osiva, že je e, musíme žádat v jiných zemích Evropské unii. Není to samozřejmě žádná překážka, ale problém je v tom, že toto osivo není adaptované na naše klima, na naši půdu, takže s nimi je problém. A proto bych tedy navrhovala výměnu, a aby se to objevilo v nařízení, aby zemědělci, biozemědělci mohli si vyměňovat osiva. Děkuji vám. Nevím, zda zůstalo něco, na co jsem neodpověděla. Děkuji. to bylo. Děkuji vám. Z, z, z, vyslechli jsme vynikající prezentace. Všechny tyto informace nám eh, pomohou přijmout eh, při, eh, dobrá příslušná rozhodnutí při přípravě nařízení. A všechny e, otázky můžeme e, klást e, další, ještě písemně. Chtěl bych poděkovat našim expertům. Na závěr, pokud pan Hojsling něco má, velmi krátce minutu. Já, e... Děkuji všem přednášejícím v našem slyšení bylo důležité, že tady zazněla slova z lidí, od lidí z praxe, který nám přesně konkrétně popsali, jak to vidí. Kritika by s tím byla jasná, že komise pomocí svého návrhu jak si přestřelila, překročila to, co je nutné. Shodneme se na tom, že nechceme totální přepracování, ale že chceme nadále rozvíjet stávající nařízení. E, je škoda, že dnes jsme nezaslechli komisi, ale bylo by důležité říci komisi, jak e, či vědět od komise, jak chce dále zacházet se svým vlastním návrhem dříve, než my tedy přijdeme s našimi návrhy. A myslím si, že pokud bychom skutečně museli poskytnout po odpovědi pro další rozvoj ekologického zemědělství, tak potřebujeme nutně nařízení, které se bude orientovat na praxi. To tady, myslím, jasně projevilo a je nutné spolupracovat zemědělci, abychom viděli, jaký mají oni představy. A chci říci, že ne komise vymyslela ekologické zemědělství, byly to svazy, které vymysleli a dále rozvíjeli ekologické zemědělství, například také oblast ekologických osiv. A proto si myslím, že my bychom se měli orientovat podle toho, co k tomuto tématu říkají ekologické svazy a jak oni chtějí dále rozvíjet toto téma, tento, tuto oblast. Děkuji vám mnohokrát všem, kteří se dnes dostavili. Myslím si, že vaše vysvětlení byla velice zajímavá. Získali jsme celou řadu velmi důležitých poznatků a teď je to tedy na nás, na parlament, na komisi a na radě. A já doufám, že se nám podaří rychle najít nějaký společný postoj, že to nebudeme příliš prodlužovat a blokovat po dlouhou dobu, neboť sektor potřebuje spolehlivost, jasné rámcové podmínky a politiku, která ten sektor podpoří a ne která mu bude klást klacky pod nohy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Komise byla přítomná, naslouchala všem přednáš, veškerým přednáškám a jistě jí to rovněž pomůže nalézt odpovídající řešení. Ještě jednou děkuji všem expertům, děkuji vám všem. Nyní nastane krátká technická přestávka a pak eh, budeme pokračovat dále se zkouzí koordinátorů. Děkuji vám mnohokrát a prosím, pokud se neúčastníte schůze koordinátorů, tak nyní opuste sál.